Budeme pokračovat ve své práci, kolegové. Eh, mám pro vás informaci, že účetní dvůr týkající se příštího bodu ještě sedí na letišti a kolegové vystoupí, až tady budou a dorazí. Teď eh, vídám pana Zedlmajera z komise. Poprvé u nás ve výboru. Vítám vás, zdravím vás. Opakovaně jsme hovořili o vás. Jako osoba jste nám dobře znám. Nejenom mě, ale všem. Intenzivně jsme se tomu věnovali, jsem ráda, že spolu dnes můžeme hovořit a nehovořit o sobě, takže buďte vítán. Tak, eh, pan eh, Rusotu, není, kapitolu bude prezentovat, až dorazí, takže dostanete slovo hned. Ještě jednou vás vítám a máte prosím slovo. Děkuji za dnešní pozvání. V kontextu procesu výročního absolutoria také děkuji za udělení slova, když účetní dvor tu zatím není. Doufám, že to je v duchu mezinárodních účetních norem. Pokusím se na poprvé představit, co je třeba. Jsem rád, že se s vámi osobně setkávám, rád se s vámi setkám osobně a rád bych rozdělil do čtyř částí své úvodní poznámky. Nejdříve několik slov o tom, jaká je úloha generálního sekretariátu komise. Je dobré vědět, o čem vlastně mluvíme. Za druhé několik slov o absolutoru 2017 Potom několik poznámek o tom, co je důležité pro spravodajku, to je přidaná hodnota pro Evropskou unii, co vlastně teď děláme. A v neposlední řadě několik slov o tom, jak se chystáme na zajímavý rok 2018. Začnu úlohou generálního sekretariátu komise. A chtěl jsem o tom pohovořit, protože generální sekretariát komise funguje jinak než generální sekretariát Evropského parlamentu. Generální tajemník Evropského parlamentu je hlavou administrativy, což není případ komise. Od vzniku Evropské komise v 50. letech máme tři hlavní funkce. A ty byly vlastně zahádany prvním generálním tajemníkem Emanuelem, my jsme tedy spisovnou vlastně Evropské komise. Veškeré dokumenty procházejí generálním sekretariátem. My zajišťujeme konzistentnost a koherentnost služeb komise. Generální tajemník koordinuje, avšak nediktuje, nedává pokyny ostatním složkám komise. Všichni jsme odpovědní a všichni pracují pod autoritou místo předsedy a komisařů. Za třetí zajišťujeme plynulý meziinstitucionální kontakt s Evropským parlamentem, s radou, ale také s EHSV, s výborem regionu a také s národními parlamenty dnes. A působíme pod autoritou předsedy komise, pomáháme mu do výkonného funkce a od počátku Junkerovy komise také podporujeme místo předsedy komise, protože většina z nich eh, nemají svou eh, vlastní službu, takže my pracujeme i v této oblasti. Nejsme, nejsme v čele IT, nejsme v čele rozpočtu a nestojíme ani v čele personálních služeb. Všichni mají své vlastní komisaře, my se s nimi koordinujeme, ale oni mají na starosti tuto působnost, snažíme se zajistit eh, konzistentnost činnosti. Pokud jde o absolutorium 2017, všichni jste to slyšeli od komisaře Ettingera, od dalších komisařů, tak to jenom zhrnu. To, co už jste si přečetli, a někdy je třeba zdůraznit, když se věci daří. 11 eh, let po sobě účetní dvůr dospěl k závěru, že účty EU jsou řádné a správné. Míra chybovosti klesla, jak víte, na rekordní úroveň. Byli jsme na úrovni 4,4, teď jsme na úrovni 4,2%, to je tedy zlepšení. A za třetí, co se týče administrativy, určitě to potvrdí i člen účetního dvora, tedy hmotná chybovost se nevyskytuje, je to věc, která stojí za zdůraznění. Nechtěli bychom usnout na Vavřínech, musíme i nadále se zdokonalovat, zejména v době, kdy se blíží volby do Evropského parlamentu a když se vyjednává víceletý finanční rámec. Všichni budou ještě bedlivěji zkoumat eh, situaci, kdy se naplňuje rozpočet Evropské komise a zdá dostávají za své peníze určitou hodnotu. 75% je implementován členskými státy, takže je třeba také připomenout odpovědnost členským státům v tomto kontextu. Komise je spojencem parlamentu a účetního dvora, abychom postupně eh, práci na rozpočtu a ty se přesunuli zejména k výkonnosti. Víte, že výkonnost a přidaná hodnota Evropské unie jsou klíčovými faktory v našich návrzích, které byly představeny v květnu a v červnu. A zde dochází k plynulému pokroku a dokonce někde k nečekanému pokroku při jednáních eh, mezi parlamentem a radou. Několik eh, slov eh, o výkonnosti. Jaká konkrétní přidaná hodnota může být zmíněna? Co se týče zdrojů komise, a tady se soustředíme na body, za které odpovídá generální tajemník. Chci zdůraznit evropský semestr, to založil parlament a rada po finanční krizi. Teď uběhlo deset let po finanční krizi a já jsem poslední době řekl, že všechno funguje dokonale. Ale některé věci se významně zlepšily a stojí za to to zmínit. Je to zásluha jak parlamentu, tak hledá také trochu komise. Šest let zaznamenáváme růst, komise Eh, zveřejní tato čísla zítra, takže Evropa nerostla následně 6 let po sobě. Máme 209 milionů lidí pracuje v Evropě. Nikdy dosud nepracovalo tolik lidí v Evropě. Eh, inflace, Němci mají obavy a Nizozemci také 1,7 inflace od zavedení eura a to se nikdy nedočteme v titulcích. Deficit se snížil na 0,6% ze 6%, když vykrola finanční krize a máme jenom jednu zemi v procesu nadměrného deficitu a ne 11, jak tomu bylo v minulosti. Tedy začný pokrok byl zaznamenán, Evropská unie celkově vzato se vrátila do předkrizové situace, pokud jde o růst a pokud jde o zaměstnanost a také pokud jde o investice. Když hovoříme o investicích, to je druhá věc, kterou chci zdůraznit úzké spolupráci s parlamentem a radou komise vytvořila na začátku svého mandátu a generální tajemník do toho byl zapojen, vytvořila tady Evropský fond strategických investic, EFSI neboli Junckerův fond. A byla to taková malá revoluce, protože jsme vyňali 16 miliard, abychom generovali díky pákovému efektu i soukromý kapitál. Po čtyřech letech jsme na téměř 400 miliardách investic z těch původních 16 miliard. Junckerův fond vytvoří 1,4 milionu pracovních míst a růst 1,6 HDP. Takže vy jste výbor pro rozpočtovou kontrolu. 16 miliard vede k 1,6 růstu takže program kvantitativního uvolňování Evropské centrální banky, který se vám může a nemusí líbit, to, to je 1,9 růstu. Je možné argumentovat, že evropský rozpočet e, vlastně vytváří s méně prostředky větší růst. A to, má, to jsou vedlejší účinky, které byly některými z vás kritizovány v minulosti. Třetí bod, kterým jsme se zabývali v těchto letech, a je to důležitý úspěch, možná se nedá měřit v číslech, ale spíše ve výsledcích. Je to dohoda na Evropském pilíři sociálních práv. Poprvé za 20 let Evropská unie, Rada, Komise a parlament se dohodli v Jeteborgu na společných zásadách, které upravují naše sociální práva a hodnoty v Evropské unii. A poprvé jsme se společně snažili, byli jsme v tom také úspěšní, vytvořit společné vnímání toho, co jsou sociální normy v Evropě. Náš jednotný trh potřebuje toto společné vnímání, protože dochází k značnému tření, jak se ukázalo. A Evropská komise využívá tyto společné normy na evropské sociální výsledkové tabuli kde také využíváme Evropský sociální pilíř v nových legislativních návrzích, které předkládáme v kontextu evropského semestru. Čtvrtý bod, který bych chtěl zmínit, je to, co děláme v oblasti obchodu. Obchod byl na začátku mandátu, jak v parlamentu, tak v komisi, velmi sporný, ale to se změnilo. A možná po Donaldu Trumpovi a Brexitu si lidé uvědomili, že obrana mezinárodního systému, který se opírá o hodnoty, kdy spolu, spolupracujeme a kdy vyhledáváme společný prospěch, je něco, co je v evropském zájmu. A proto Evropská komise vyjednala obchodní dohodu s Japonskem, která pokrývá jednu třetinu celosvětového HDP, což vypadá jako velké číslo. My jsme se také ponaučili z minulosti. Obchod byl abstraktním pojmem a nemá jenom vítěze, ale má celou řadu vítězů a my jsme vyjednávali zcela transparentně vůči parlamentu a radě a je, na internetu je uvedeno, jaký je dopad této dohody. Je to na stránce dopad dohody Evropská unie Japonsko a zpravodajka je ze Španělska, ale mohl bych uvést příklady z jiných míst. Máme 6246 španělských firm, které vyvážejí do Španělska. 92 procenta z nich jsou malé a střední podniky a když se zaměříte na tu mapu, kterou jsme zveřejnili, tak tři jsou ze Saragosy, 41 tisíc pracovních míst jsou vytvářeny těmito eh, podniky na základě této obchodní dohody. A každý se může podívat na internet a nalézt si své město, společnost, možná i adresu té společnosti, kterou můžete sami navštívit, které pekařství nebo řeznictví nebo o který malý podnik se jedná Řada z nich vyrábí se zeměpisným označením a je chráněno zeměpisným označením, takže můžeme říkat při volbách, že jsme skutečně něco dokázali, když až to Evropský parlament a rada budou ratifikovat. Poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, protože to také patří do naší kompetence, do kompetence generálního tajemníka, je dohoda, která byla dosažena mezi parlamentem, radou a komisí a vstoupila v platnost o nařízení o, o, o ochraně dat. Poprvé jsme dohodli v celém kontinentu základ našich společných práv a hodnot ochranu osobních údajů všech občanů ve 28 členských státech Evropské unie. A je to dobré pro občany, protože jejich data jsou lépe chráněna. A je to také dobré pro podniky, protože mají jednotná pravidla místo 28 pravidel. A tento nový rámec vyvolává mnoho následovníků ve světě. Japonsko nejen uzavřelo dohodu obchodní, ale také schválili naše GDPR a vstoupilo to do platnosti v Japonsku. To platí o Brazílii, o Latinské Americe, Africe a dokonce velké firmy jako Facebook a Google pod tlakem datových skandálů říkají, že milují GDPR v Evropské unii. Takže jsme se stali tvůrcem norem a nemůžeme také usínat na, Vavřín, na, na Vavřínech a je třeba, aby to splnili i veškeré ostatní evropské instituce. A tato legislativa vstoupí v platnost eh, v prosinci a je třeba, aby evropské instituce také chránili osobní údaje osob, se kterými vstoupí do kontaktu. Máme náročný proces plnění těchto norem a já vás chci vyzvat, abyste také vyhlašovali tyto věci, protože tady jde o reputaci Evropské unie. Takže pět příkladů, kde je možno říci, že to je úspěšný příběh, budeme muset dále pracovat, ale díky investicím rozpočtového úřadu se nám podařilo dosáhnout pokroku v posledních čtyřech letech. Jak se chystáme na budoucnost? Tím skončím, když dovolíte, paní předsedkyně. Samozřejmě přípravy voleb se stanou, kdo se stane úspěšným vítězem parlamentních voleb, to je na vás, na politicích, ale my jako úředníci chceme pomoci zajistit, že Evropská unie bude plnit své sliby všude, kde je to možné. A jsme se dohodli na společném prohlášení, to podepsali předsedové komise parlamentu a rady. A připravíme ještě 100 různých legislativních návrhů. A dohodli jsme se na tom, že je třeba to dokončit do voleb v Evropském parlamentu a jsem rád, že dochází k pokroku v některých oblastech. U některých dalších je potřeba se více snažit, protože občané se nesmíří s pouhým návrhem komise, ale budou chtít vidět, že to, je, že to vyšlo v úředním věstníku Evropské unie. Proběhla zde slyšení a měli jsme zde i poslance a toto je důležité, když zahraniční firmy investují v Evropě, tak je třeba chránit naše strategické zájmy. A my jsme si poprvé dali takový nástroj a je to důležité sdělení pro Evropu, která chrání, ale je třeba také plnit těch dalších 90 návrhů, které, jsme, které připravujeme. My jako generální sekretariát komise chceme zajistit, že následující komise bude schopna převzít schopnou a účinnou administrativu a proto zohledňujeme doporučení interních auditorů i účetního dvora. A v tomto duchu jsme se dohodli, kolegium komisařů se dohodlo na reformě organizace generálního sekretariátu, protože Poslední reforma byla 1. ledna 2014, takže po naučení z posledních čtyř let eh, byla zapracována, pokud jde o úlohu místopředsedů pokud jde o strategickou interakci s Evropským parlamentem a radou na základě společného prohlášení a také co se týče té vnější dimenze práce Evropské komise. A za druhé, jsme připravili i reformu řízení systému řízení naší komise. Eh, vím, že pro vás to je velmi důležité, paní předsedkyně, a pro, vaše, pro vaši zpravodajku máme určitý systém. Každý generální ředitel odpovídá za řízení ve své oblasti. Ty jsou tedy eh, povolujícími úředníky a také zde politická odpovědnost, ale co když je třeba něco koordinovat napříč jednotlivými složkami. A kolegium by mělo schválit zítra dopoledne formální uspořádání, tedy té struktury mezi kolegiem a jednotlivými generálními ředitelstvími, kdy se řeší otázky horizontální bezpečnost, například eh, počítačové bezpečnosti, když dochází ke kybernetickým útokům a také pokud jde o realizaci pravidel na ochranu osobních údajů. A zde sledujeme doporučení OLAFu jak systémově bránit podvodům a jak být odolnější vůči podvodům. A musí zde být také útvar, který něco takového doporučuje pod autoritou kolegia a musíme také dbát na implementaci, aniž bychom spochybňovali odpovědnost jednotlivých generálních ředitelů a kolegia. Tato reforma bude schválena zítra a dojde k transpozici všech doporučení eh, interního auditu komise. Také jsme spolupracovali v tomto duchu s Olafem, tak spolupráce má nový, novou podobu, protože zaznívaly skeptické hlasy a máme nového generálního ředitele Olafu, se kterým se určitě setkali, máme i nového generálního tajemníka, takže vyšetřovací schopnost Olafu je zcela nezávislá, respektovaná a mohli jsme zrušit takzvaný clearinghouse a myslíme si, že už to nepotřebujeme. Pokud dojde k politickému doporučení komisaři, tak máme právě tu radu pro řízení, která zajistí, že doporučení OLAFu budou realizována v celé komisi. Dámy a pánové, mluvil jsem o něco déle, než se čekalo, ale vzhledem k tomu, že je to poprvé, tak jsem asi mluvil déle abyste se se mnou trošku seznámili a moje výzva vůči vám nakonec je, ano, je tu celá řada výzev a během tohoto týdnu je třeba, že musíme dokončit Brexit, je třeba profesionálně to dokončit, tím se zabývá řada lidí v komisi a zatím není jisté, že se v neděli dohodneme. Máme tu celou řadu výzev, vláda práva, rozpočtová situace, populismus a další otázky, ale občas musíme také říci, kde Evropská unie je úspěšná, kde Evropská unie zaznamenala pokrok. Ne vše je dokonalé, Evropská unie nikdy dokonala, ale společně můžeme být alespoň trošku hrdí na to, co jsme dokázali díky práce parlamentu, rady a také tak trošku komise, i když my jsme v tom trojhelníku ti nejméně významní. Děkuji za váš zájem a těším se na vaše otázky. Děkuji. Dostaneme se k rozpravě hned. Pane Ruso, dobře, že jste tady, dostanete slovo, abyste nás uvedl do té kapitoly. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé bych se chtěl omluvit za to, že jsem přišel pozdě. Vážená paní předsedkyně, paní zpravodajko, členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, jsem potěšen, že tady opět mohu být a prezentovat kapitolu 10 výroční zprávy posouzení administrativních nákladů, dnes konkrétně pro Evropskou komisi. Nálezy účetního dvora z výroční zprávy 2016 je pozitivní a vydávání prostředků není nijak ohroženo. Identifikovali jsme míru chybovosti odhadnutou na půl procenta. Tohle posouzení se opírá o posouzení vzorku 55 transakcí, z nich 26 souviselo s komisí. Jako v předchozích letech jsme našli drobný počet chyb související s náklady na personál a našli jsme také drobné nedostatky v rodinných eh, přídavcích. Upozornili jsme na to management komise. Na základě našich nálezů a závěrů za rok 2017 jsme proto doporučili komisi, aby zlepšila své systémy managementu rodinných příspěvků, aby posílila kontroly kontroly, kontroly příspěvků, které dostávají členové personálu z jiných zdrojů. Dámy a pánové, jsem k dispozici pro vaše otázky. Děkuji. Děkuji vám. Tím dostane slovo paní zpravodajka. Prosím, paní Ayala Sender. Děkuji srdečně, paní předsedkyně. Děkuji panu Rusovi, který hovořil velice stručně a také zdravím pana Selmajera. My nyní máme možnost položit mu otázky, když je přítomen u nás na výborové schůzi. Nejdříve chci zdůraznit následující. odstavec Evropská přidaná hodnota je velice důležitý. To je součást celkového absolutoria. Pan Selmayr se o tomto tématu, o této záležitosti také zmínil. Běžně to však vypadá tak. V roce 2016, kdy již pan Juncker byl předsedou komise a kdy se také konalo referendum o Brexitu, tak v, jsem ráda, že rok 2016 byl zmíněn. A také jsem ráda, že podniky ze Saragosy eh, obchodují s Japonskem Španělé, kteří žijí ve Spojeném království, eh, se dívají na Brexit s obavami. Někteří odešli do Spojeného království po krizi 2008 a nyní mají trošku obavy. Musíme vidět celou situaci v souvislosti s občany. Je také důležité zdůrazňovat třetí věci a třetí Mm, jiné záležitosti a pozitivní záležitosti. My musíme tyto pozitivní záležitosti zdůrazňovat. Třetí země to rády dělají a my často si sypeme popel na hlavu pan eh, Italiano, váš předchůdce a já eh, jsme nebyli žádní velcí přátelé a myslím si, že mě ani nepozdravil. A já musím říci, že k němu jsem neměla příliš vřelý vztah a nyní jste vy generálním tajemníkem a já doufám, že s vámi to všechno bude klapat lépe, neboť u takových témat jako kybernetická bezpečnost. Toto jsou témata, která jsou velice důležitá a musí fungovat, musí klapat, ale jsou tady ještě další věci, jako například interní postupy v komisi, hlasování, harmonizace a potom také nominování eh, eh, pracovníků a Toto má co dočínění také s dobrou pověstí komise. Já si myslím, že tady by opravdu si měla komise nalít čistého vína. A jestliže nám odpovídáte na otázky, tak byste měli hovořit konkrétně a ne hovořit obecně o úspěších. Jestliže jste tohoto, toho názoru, že u některých jmenování, nemyslím přímo vás, ale myslím celkově v komisi, že s tím nesouvisí žádné pochybnosti, tak my se domníváme, že toto poškozuje dobrou pověst komise, jak autonomní potom komise může fungovat. A v tom A v parlamentu také jsme o vašem jmenování opravdu turbulentně diskutovali. je třeba hovořit konkrétně, nedá se říci, že kolegium to nemohlo z termínových důvodů udělat. Je třeba opravdu se bavit o konkrétních věcech, jinak mohou vzniknout problémy a my si myslíme, že problém může pak opravdu konkrétně vzniknout. Ještě další bod a to je genderová vyváženost. byly různé personální eh, rošády, ale vy nám musíte říci, jak eh, opravdu se genderová vyváženost dosahuje. Nejde dosadit vždycky ženu, muže, muže, ženu a tak dále. Eh, vždy se uvolní místo pak se lidé ucházejí a do tohoto výběrového řízení patří transparentnost a vyváženost genderová nemůže být taková, že ukážete na někoho prstem, je třeba motivovat lidi, říci, tady je určitá funkce volná, ucházejte se, kandidujte a neměli byste lidi odrazovat a neměli byste je vybírat sami. To není správný postup. A to je určitě věc, kterou lze vylepšit. My tady pracujeme ještě na této zprávě po Já eh, jsem ráda, že zítra bude představen dokument o celkové koordinaci ten, ten název se mi zrovna nelíbí, ale prostě se to dokument jmenuje, jak se jmenuje a uvidíme, zdali tímto dosáhneme lepší koordinace a harmonizace. Já jsem sama viděla, že v rámci generálních ředitelství eh, někdy existují určité neschody a mm, eh, může se stát, že generální ředitelství pro daně dělá jednu věc a potom v oblasti zahraniční politiky se dělá úplně něco jiného. a když proti tomu něco řeknu, tak se dostanu na černý seznam paní Jourové. K tomu potřebuje člověk určitý systém časného varování a já si myslím, že také tuto, oblasti, tuto oblast bychom mohli zlepšit. A pokud se týče eh, metodologie, my jsme již uspořádali různá slyšení ředitelů, generálních ředitelů a tak dále. A tady se zabýváme často chybovostí u vnitřních kontrol a to je naším úkolem konstatovat právě tuto chybovost a pak je tady také ještě zbytková chybovost. Našemu výboru se podařilo říci, rozpočet EU je dynamický, to je dobrá věc, ale generální, každá generální ředitelství si vaří svou polívčičku. Generální ředitelství pro zemědělství to má určitou metodu, jiné generální ředitelství zase jinou metodu a potom je z toho tak takový puzzle a ty zbytkové chyby se nedají vzájemně porovnat mezi sebou a to je také škoda, protože potom vznikají různé rozpory v rámci dobré pozitivní spolupráce s účetním dvorem to jsou otázky, které u tohoto absolutoria klademe. My o také očekáváme příslušné odpovědi a my chceme také spolu s účetním dvorem měřit e, a posuzovat, jak se provádí audit a kontrola a také musíme mít v ruce konkrétní výsledky a také s účetním dvorem jsme řešili určité interpretační problémy. Bylo by dobré, kdybyste nám k tomu mohl něco říci. Já bych byla ráda, kdybyste mi mohl vysvětlil, jak se postaráte o to, aby takovýto tento postup byl dostatečně transparentní a profesionální, tak abychom v tomto výboru nenabili dojmu, že se předloží závěr, který má vést ke zlepšení situace, ale nedotýká se přímo příčin. E, e, tady se řekne, že se to trošku natře na růžovo a nějakým způsobem už to dopadne, tak se postupovat nesmí. A tady bych si přála, abyste v novém legislativním období se snažili zlepšit pověst své instituce a ještě se vyjádřím, jestliže bude dostatek času. Děkuji vám. Thank you, Mrs. Rapporteur. Děkuji, paní zpravodajko, paní předsedkyně, vážení členové účetního dvora. Rád bych reagoval možná na ty věci v tom pořadí, jak zazněly. Také bych se chtěl vrátit k tomu, co řekl člen účetního dvora, k tomu jednomu bodu to je ta záležitost nedostatků v oblasti rodinných přídavků. Učinili jsme opatření, které by to měly napravit. Máme monitorovací systém, zajistili jsme, aby personál mm, musel informovat, zveřejňovat o také příspěvky, které dostává od jiných institucí než je komise. Tím bychom to měli tedy mít vyřešeno. Pak máme specifická individuální práva, která přináleží jednotlivým osobám. To byly samozřejmě slabiny a některé dávky jsou teď počítačově řízeny, to znamená, že i kontrola je efektivnější Taky jsme eh, personálu eh, dostatečně informovali, personál dostatečně informovali, protože někdy zatím je nedostatek informací a samozřejmě jsme informovali i členské státy, aby na národní úrovni eh, by došlo k okamžité aktualizaci. Děkujeme účetního odboru za to, že shledali, že na administrativní straně nemáme žádné materiální chyby. K tomu, co řekla paní Ayala Sendra, sdílím vaše obavy související s nejistotou kolem Brexitu. Přesto bych eh, mm, chtěl apelovat na to, abychom neříkali, že my za to můžeme. Je to způsobeno britským rozhodnutím, my ho respektujeme, jsme z něj sice smutní, ale my nejsme tím, tak říkajíc, mm, kdo to všecko zavařil. My jsme profesionálové, máme dobrého vyjednávače Evropa 27 a parlament naštěstí je za komicí, podporuje ji. Je potřeba, abychom byli silní a jednotní a nedopadne to špatně kvůli Evropské unii, pokud to dopadne špatně. My jsme vyjednali nějaký díl, doufejme, že se na něm v neděli shodneme a te problémy s ratifikací jsou na, mohou být na obou stranách. Pak jde o to, členské státy nás eh, povzbudily, máme generálního tajemníka, máme task force pro přípravu na Brexit. To jsou lidé, kteří nedělají nic jiného, než se připravují na dopady Brexitu. Já tam pravidelně chodím a dodávám jim odvahu, protože to jsou lidé, kteří pracují na tom nejpesimističtějším scénáři, je to dost depresivní oddělení. Pan Barnier posiluje svou vyjednávací pozici, protože samozřejmě nemůžeme tady zůstat pak stát v den D s prázdnýma rukama. Chystají se právní předpisy. Jde o to, aby ať se stane cokoliv, aby věci, které vyplynou z toho, že Spojené království odejde. Co bude s energetickou efektivitou? co bude, když dojde ke změně z 28 na 27 členů. Dvě agentury zatím sídlily v Londýně, teď jsme dohodli, že se budou stěhovat, to bylo důležité. Hlavně ta léková agentura, to nejsou jenom byrokrati a úředníci, to je velice důležitá instituce pro jednotný trh. Kdybychom byli bývali, čekali, tak by ti lidi neměli sebe menší důvod v té agentuře zůstat a prostě přišli, přišli bychom o všechny ty lidi a jejich dovednosti. Já děkuji všem v parlamentu, kdo nám pomohli tohle uvařit, uzavřít tak, abychom abychom dohodli to stěhování. Doufejme, že všichni ti lidé zůstanou v agentuře, i když s tím stěhováním se pro ně pojí problémy v rodinném životě. Pak také dochází k situaci, že někdy se podceňují problémy EU. Říkali jste no, nevlídná slo, slova o mém předchůdci, abych nikdy nehovořil o někom, kdo tady není. Jako já nebudu říkat ani slovo o svém předchůdci, já si ho vážím, ale pokud ho chcete kritizovat, prosím, pozvěte ho a řekněte mu to do očí. Já k tomu nemohu říct ani slovo. Doufám, že to chápete těm obecným aspektům, které jste tu zmínili, co se týká genderové vyváženosti, paní Ayala, doufám, že víte a musím toto říct, od té doby, co jsem v komisi, v té manažerské pozici, jsem jeden z největších eh, podporovatelů ženských kvót v komisi. Kolegové mě za to někdy nenávidí, nejenom kvót v komisi. Hovořil jsem i se zástupci soudního dvora o otázkách základních práv. Do, do, navrhujeme, aby byly stanoveny kvóty pro ženy i ve firmách a paní místopředsedkyně Georgieva, pan komisař Ettinger zavádějí velice efektivní, alespoň 40% kvótu v pozicích seniorního managementu to není úplně snadná věc. Neznám žádnou jinou organizaci, která by to dělala, ani vnější služba, ani další, ale my jsme dosáhli eh, velkého pokroku od té doby, co jsem v této funkci, stoupil počet ženských manažerek. Eh, ještě nejsme na, cifře, která by mě uspokojovala, Ženy mají velké talenty, musíme jich využívat. Když se třeba podíváte na tři zástupce, které jsem měla, to jsou tři ženy. To je otázka volby a samozřejmě není to nic kontroverzního, ale je důležité to říct. Genderová vyváženost nebyla v politice lidských zdrojů ještě nikdy tak důležitá. Já neříkám, že jsem na to pišný, to, co děláme, je samozřejmé. Nejsme v roce 1918, ale v roce 2018. Možná, že už v příštích měsících dosáhneme svého cíle. Podporujeme ženy a jejich talenty, budeme je podporovat tak dlouho, až dosáhneme rovnosti. Ne, že bychom byli nějak ideologičtí. Já si to myslím, jako manažer si myslím, že diverzifikované týmy lépe fungují, jsou prostě celkově bohatší na zkušenosti, to souvisí s různými národnostmi, to souvisí s různým um, prostorem, odkud ti lidé pocházejí a samozřejmě i s genderem. Také to padly otázky týkající se mého jmenování Omlouvám se, nemohu o tom mnoho říci, protože jsem nebyl součástí, já jsem byl objektem. Jsem rád, eh, že jsem byl jednomyslně podpořen do své funkce. Je to výraz respektu mých služeb pro komisi, doufám, že to nikdo nechce spochybňovat. O tom se hodně mluvilo, ale nikdy jsem nebyl konfrontován s čímkoliv konkrétním. Myslím si, že jsem byl uh, jmenován v souladu s pravidly. Kolegium komisařů se tak rozhodlo a doufám, že to budete respektovat, že to bylo mm, procedura stejná jako u mých předchůdců. Jsem mm, překvapen, e, že lidé teď míří na mě, možná to souvisí s dalšími věcmi, za které nesu odpovědnost. Chcete-li mě kritizovat jako osobu, chcete-li kritizovat e, má rozhodnutí, mé výběry, prosím, ale Nekritizujte prosím procedury, o nich si myslím, že jsou zcela v souladu s právem. Byl jsem eh, tenkrát, tak říkajíc, za dveřmi, nebyl jsem eh, účasten toho jednání. Co se týká toho management boardu, děkuji za očekávání. Rád bych vysvětlil jednu věc. Toto grémium sleduje horizontální manažerské záležitosti, sleduje záležitosti které jsou v odpovědnosti generálních ředitelů v každodenním managementu. To není politický orgán. To v komisi dobře rozlišujeme administrativní roli a politickou odpovědnost komise jako grémia. Jun, předseda Juncker zmínil, že někdy se to špatně chápe, ta politická politická gremia politicky rozhodnutí, rozhodují. Takže když vidíte někde různost stanoviskem mezi panem Moskovisem a paní Jourovou k daňové politice, tak to je věc, která se diskutuje, diskutuje potom mezi komisaři v kolegiu. Když jde o administrativu, třeba eh, ta míra chybovosti, tak to samozřejmě spadá pod, do kompetence generálních ředitelů a uh, Jde to také pod CNB, kteří za to mají odpovědnost. Také bych rád řekl, že struktura, kterou této komisi dal předseda Juncker, nemění se role generálního tajemníka. Ta role je stejná, autonomně stejná. Ta funkce tady je. Se, něco se změnilo, ale definice těch tří hlavních funkcí, které jsem vám vysvětlil, kde v koherence služeb a kontakt s ostatními institucemi, to je stejné od prapočátku do dneška, pokud vím, není žádný úmysl na tom cokoliv měnit. To se týká struktury, kterou eh, pan Juncker zavedl s místo předsedy. Normálně, co jsme v minulosti viděli, to se vlastně už nedálo. Jsou tady různé iniciativy, v rozporu někdy mezi sebou navzájem z různých služeb. V minulosti jsme mývali politice přístup z dola nahoru, měli jsme víc nekoordinovaných iniciativ a pak se to muselo řešit na kolegiu. Dnes je to obráceně. Předseda, kandidát komise jde do parlamentu, v červenci 2014 s vámi uzavřel co si jako kontrakt o politickém zadání těch deset priorit a těchto deset priorit je pak implementováno místo předsedy v projektech napříč komisí. Začalo to tedy s vámi. Předseda, místo předsedové a prošel všechny služby komise. Těch deset priorit vzniklo tady v parlamentu. Někdy to vede k frustraci, protože jiné priority se nesledovaly třeba redukce 25% výstupu komise, no to byste dohodli, že by komise by měla dělat věcí míň za to líp. Je dobré, pokud se soustředíme, takže jsme se soustředili, to je politická volba a já to nemám co komentovat, ale ta politická volba vedla k tomu, že komise je pevně řízená a někdo je za to také zodpovědný, co má v kompetenci občanské iniciativy. To velice souvisí, to je velice blízké vašemu srdci, vy to znáte. Přístup k občanským iniciativám bylo převeneseno na generálního tajemníka. To znamená, ty iniciativy, třeba iniciativa proti TTIPu. A otázkou, jestli občanská iniciativa byla přípustná, to je právní rozhodnutí podle eh, nařízení Rady a parlamentu, o tom rozhodoval generální tajemník spolu s právní službou. Když se Juncker stal předsedou komise, tak požádal komise z minulé komise, co by chtěli změnit. A ty občanské iniciativy jsou tak důležité, my bychom rádi věděli, o čem bylo rozhodnuto. Chtěl bych to rozhodovat v kolegiu. Takže co se udělalo? Delegace generálnímu tajemníkovi byla zvrácena, teď se všechno řeší ústně, to znamená, sleduje se to v kolegiu a proto občanské iniciativy dnes jsou mm, možná ve výhodnější situaci. Sice to není třeba ještě úplně dokonalé, ale můžete říct, že je ten přístup je dnes opravdu jiný. Každé dva týdny vychází tisková zpráva, komise diskutuje o těch iniciativách, Neměli bychom to nechat jenom administrativně úředníkům, protože za to zodpovídá parlamentu právě komise. Paní Ajala, paní zpravodajko, co se týká té chybovosti, uděláme, co bude v našich silách, abychom byli co nejkonsistentnější. Podepsal jsem dopis všem generálním ředitelům, ředitelstvím, aby pro ten příští rok který bude v mé kompetenci. 2017 bylo ještě mimo mou kompetenci. Chci zajistit, abychom byli co nejkonzistentnější, abychom byli co nejpodrobnější v oblasti chybovosti. Ona je to velice složitá věc a hodně to souvisí s víceletou povahou našeho rozpočtu. Jsou tady rozdíly v tom, jak to vidíte vy, účetní dvůr a my. Snažit, budu se snažit, abychom byli ještě koherentnější, ale už mý předchůdci se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků. Budete-li mě podporovat, třeba budu ještě lepší, než bych si sám přál. Děluji, děkuji paní zpravodajce a děkuji za vlídná slova, která tu padla na mou adresu. Vážím se jich. Děkuji vám. A nyní budou hovořit stínoví zpravodajové. A s tou já nyní začnu jako stínová zpravodajka EPP. Děkuji vám za informace. Chci dát do protokolu, že pokud se týče jmenování generálního tajemníka, tak tady jsme jiného názoru, který byl zaprotokolován. My zítra o tomto budeme také diskutovat eh, s petičním výborem a já bych také však přesto ráda vás měla jako spojence na naší straně, tak abychom různé věci mohli dotáhnout do konce. První eh, věc, kterou jste udělal, a to je ukončení clearinghouse postupu a to je také důležitý pro OLAF, důležité pro OLAF a potom ještě je tady také Corporate Management Board, eh, to se bude zítra také probírat na kolegiu, eh, bude zajímavé, kdy když dostaneme tento dokument, protože se s ním chceme také seznámit. V tomto bodu chci také pokračovat. Interní auditor eh, zkoumal různé věci, které se nás přímo dotýkají jako eh, poslanců. A to je eh, postup a probírání písemných otázek poslanců to probíhá prostřednictvím parliamentary questions a tady není o tom napsáno příliš mnoho, tady jenom několik řádek. My vás žádáme o to, že když tento velký administrativní proces je započat, tak aby minimálně eh, odpovědi byly takové, aby stálo za to je napsat na papír. Takže my žádáme o to, aby odpovědi byly formulovány důstojně, protože někdy to bývá opravdu nedůstojný způsob pro komunikaci s parlamentem. A potom druhý bod se týká governance jako takové. My jsme také z interní auditní zprávy zjistili, že tady existují pochybnosti o statistikách, které nejsou zpracovány o Eurostatem. My jsme tyto pochybnosti již několikrát vyjádřili. To bylo hezké potvrzení, ale my bychom o tom chtěli ještě dostat informace, o které statiky se, statistiky se jedná tak abychom je zlepšili. Byly, bylo, bylo by dobré, kdybyste se k tomu také mohl vyjádřit a potom také změnu, kterou zítra uděláte, jakým způsobem se projeví v Audit Progress Committee. A tento výbor se má dostat do lepší situace, takže by bylo dobré, kdybyste se k tomu ještě vyjádřil. Jde totiž o to, jak komisaři právě také se e, projevují a také pracují v souvislosti s rozpočtem. A potom za třetí to je úspora personálu, tedy snížení personálu. Od e, roku 2013 Eh, se udělal pokles o 5%, ale AD5 stouplo o 100 pracovních míst, potom byla zavedena nová kategorie a potom kontraktní agenti stoupli o 350 eh, osob a když to eh, všechno propočítáme, tak to znamená nárůst o 10 míst ve srovnání s rokem 2013. A vzhledem k prodloužení pracovní doby by se bývalo mohlo 900 pracovních míst uh, ušetřit. A také dnes uh, existují přes časy, které nejsou placeny a kterých je víc než v minulosti. Jak se na to díváte? A potom také povýšení bez managementové odpovědnosti. Bylo povýšeno 65 eh, pracovníků 70 bylo povýšeno do funkcí poradců a tady je také otázka obcházení staff regulations, tedy personálních stanov. A bylo by dobré také vědět, jak toto povýšení vidíte a co tím sledujete. A potom také ještě Evropské centrum po politickou strategii, jaké tady máte plány, protože víme, že PSC se rozšiřuje, my to také vidíme tady v parlamentu a bylo by zajímavé znát důvody a já budu pokračovat eh, a nyní pan Gebrandy za Alde. Děkuji vám, děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane generální tajemníku, za to, že jste přišel mezi nás já nebudu příliš kritický, protože vy jste tady poprvé mezi námi. Vaše úvodní slovo bylo víceméně obecné slovo o Evropské unii. Já se k těmto slovům připojuji. A potom se chci je tak eh, vrátit k roku 2017, když, o kterém vlastně tady diskutujeme. Eh, bylo potěšením vás poslouchat, ale je také dobré vědět, že generální sekretariát je víceméně služba pro předsedu. To já jsem nikdy takto neviděl. A vy jste nám také řekl, že výkon, výkonnost je klíčová pro Evropskou komisi a také jste se zmínil o víceletém finančním plánu. Já se zabývám výkonností od roku 2009 a v té době se ještě příliš velká pozornost eh, výkonnosti nevěnovala a ani eh, v účetním dvoře a situace se od té doby změnila. Já jsem rád, že zdůrazňujete výkonnost, ale podívám-li se na sdělení, které je základem dnešní debaty, které předložil komisař Tinger, tak pouze poslední dvě věty hovoří o výkonnosti. A nespochybňuje se samozřejmě důležitost výkonnost, ale já si myslím, že z hlediska PR by výkonnost měla být tím nejdůležitějším aspektem, ale také by to opravdu mělo být to, co bude ležet komisi na srdci. Jestliže chci chcete něco říkat o Evropské unii, tak bychom se měli zaměřit na výkonnost, protože my na výkonnosti můžeme ukázat to, co je přidanou hodnotou EU. Ne, že posunujeme peníze po EU, ale že investujeme do oblastí, kde vidíme největší přidanou hodnotu Díváme-li se na výkonnost, a vy jste také hovořil o tom, že to je také klíčový prvek návrhu víceletého finančního rámce, tak já jsem ve zprávě účetního dvora o společné zemědělské politice také hledal eh, výkonnost a právě aspekt výkonnosti jsem v kapitole o zemědělství nenašel a byl jste již varován, protože již v minulém roce účetní dvůr zpracoval zprávu o společné zemědělské politice a tam bylo řečeno, že jestliže chcete se zaměřit na výkonnost, pak se musí politika v oblasti zemědělství změnit, ale k tomuto skutečně nedašlo. Uh, Eh, jasný signál účetního dvora je takový, že přímé platby eh, eh, per definice nejsou založené na výkonnosti, takže možná, že byste k tomu také mohl něco říci. A závěrem, paní předsedkyně, se, já se chci vyjádřit těm vysoce postaveným zaměstnancům v komisi, kteří jsou nahrazeni a potom získají nějaký zvláštní úkol, stajou se eh, speciálními zvláštními poradci. Bylo to v roce 2018, jsme měli 118 speciálních, eh, tedy zvláštních poradců. Ale ne všichni mají úkoly spojené Eh, s přidanou hodnotou pro Evropu. Mnoho z nich tráví také čas ve Florencii na Evropské univerzitě a eh, nemůžeme jejich znalosti využít lépe pro budoucnost Evropy. To je Mm, jsou moje otázky v oblasti personální politiky. Já se bohužel musím omluvit a musím jít hlasovat do výboru pro, pro životní prostředí, ale mý pracovníci si vás vyslechnou. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane Selmajere už jsme se setkali a já jsem velmi rád, že můžeme vést s vámi osobní rozhovor. Mám několik otázek. Výroční zpráva o managementu je vaše vlastní hodnocení toho, jak se věci daří, řídit. A myslím, že v kontextu koordinace úřadu generálního tajemníka, když jsem si četl tuto zprávu, tak eh, to sdělení je velmi pozitivní, optimistické, že nejdůležitější věci, které komise provedla, jsou zde popsány a chybovost je dobrá. To je vaše vlastní hodnocení, vaše vlastní evaluace. Nebo je do toho zapojen Evropský účetní dvůr. Takže má Evropský účetní dvůr dostatek času, aby si přečetl a aby analyzoval tuto zprávu a aby určil, zda potřeba tomu věnovat další pozornost, když tam některé věci do sebe nezapadají a musí být opraveny. Já jsem se radil s kolegy a když se podíváme na souhrn finančního managementu v té zprávě, tak vy jako komise uvádíte 1,7%, což je v pořádku, ale ve zprávě Evropského četního dvora za 2017 je chybovost, pokud jde o platby je taková. Takže vy vlastně říkáte 1,7%, to znamená, že to je 1,7% a my jsme pod tou úrovní 2% pro hmotnou chybovost. A v té výroční správně za rok 2017 vidím, že účetní dvůr uvádí celou řadu slabin, chyb zejména pokud jde o provozní programy. A to skutečně znamená, že se dostáváme přes 2% u, mate, u té hmotné chybovosti. Takže tam není jedna míra chybovosti, ale 13 různých. A ty tam ještě nejsou vyplněny, protože byly vlastně vypočteny, pokud je o závazky platbách. Tedy, co se týče finančního plánování, tak by to mohlo také rozmělnit konečný výsledek. Pane generální tajemníku, já bych rád znal váš názor. Jak je možné, že vaše zpráva je, se tak liší od zprávy Evropského účetního dvora? A další řada otázek, kterou jsem chtěl zmínit, je následující. Finanční nařízení. Vy jste upravili finanční nařízení a e, probíhá reforma o diskuse o reformě společné zemědělské politiky. Také se jedná o finanční nařízení. A jak je to s těmi kontrolami u plateb? Došlo k jejich redukci nebo to je přesunuto na bedra členských států a členské státy mají mít větší odpovědnost v tomto kontextu. Takže já mám tedy také otázky k tomu. Slyším tady, že mezi členskými státy existuje velké očekávání a to se týká i vnitrostátní legislativy a ty to také zohlednili, tedy ty finanční aspekty, ale jak o tom uvažujete? Jsem docela zvědavý, protože pokud eh, převedete kontrolu z centrální úrovně na národní úroveň a dáte ji na bedra členských států, tak jak můžete čekat, že v členském státě, kde například eh, vláda práva nefunguje, a tady bych mohl jmenovat některé státy, tak tyto státy by potom měly provádět kontroly a veškeré, upravit veškeré kontrolní mechanismy, aby se zajistilo, že chybovost bude nad Prahem hmotné chybovosti. Tedy to jsou otázky, na které jsem se chtěl zeptat. A pokud je o kon- konkrétní situaci v České republice, řada komisařů byli dotazováni, pokud jde o návštěvu České republiky, monitorící mise a podobně, tam se dějí zvláštní věci. Byla předložena stížnost Transparency International a také došlo k mě dopisu s Českou pirátskou stranou a týká se to premiéra České republiky, který je podezřelý z korupce a tak dále. A také tu je zmíněn střed zájmu. Je to premiéra, je tu návaznost na společnost, která dostává evropské dotace, které představují miliony. Ve výboru pro rozpočtovou kontrolu jsme kladli otázky v září komisaři Oettingerovi, který nám řekl, že to komise bere velmi vážně, my jsme spustili společné vyšetřování mezi všemi generálními ředitelstvími, kterých se to týká. Bylo to potvrzeno komisařem Hoganem o tři týdny později ve Štrasburku, že DG Agri, DG Kvin a DG Buč to budou vysvětlovat. Paní Kretu byla tady ve výboru a komisařka Kretu nám sdělila, že neprobíhá oficiální společné vyšetřování, ale je to prostě na základě stížnosti, provádíme šetření a já tedy jsem v písemných odpovědích taky říkáte, že žádné společné vyšetřování neprobíhá. Budeme informovat parlament, eh, až to bude záhodno, ale žádné společné vyšetřování není. My jsme měli eh, koordinaci s eh, generálním řediteli z DG Regio, z DG Agri a DG Budget a dozvídám se, že skutečně pro každé generální ředitelství probíhá eh, šetření a je to koordinováno. Tak já bych rád věděl, co se děje teda přesně za to. Proč není možno říci, že probíhá vyšetřování a za druhé, že toto vyšetřování je koordinováno mezi čtyřmi generálními ředitelstvími a za třetí, že v velmi krátké době komise slíbila, že se dozvíme výsledky jako Evropský parlament. Alespoň tak to komisařka slíbila. Je to kauza, která znamená střed zájmu mezi premiérem a firmou, kterou kontroluje tak či onak, kde předtím měl úplnou kontrolu a je to v rozporu s novým finančním nařízením. Ale spadá to ještě do toho starého finančního nařízení, co se týče působnosti a v poledne vysvětlo, že i v tom starém finančním nařízení je dostatek pravidel. Není to tedy konkrétně ve finančním nařízení, ale v celé řadě jiných legislativních textů je možné zamezit střetu zájmu. Takže tady bych uvítal vaše stanovisko, pane generální tajemníku. Protože jde o vážnou kauzu. V České republice proběhly demonstrace minulou neděli v pátek se má hlasovat v Českém parlamentu, takže pokud byste to mohlo nějak vyjasnit, tak by to bylo opravdu oceněno. Děkuji. Ještě tři přihlášky do diskuse. Pan De Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Selmajere, srdečně vás tady vítám. Tady byly jisté problémy s vaším jmenováním a diskutovali jsme o tom. Diskutovali jsme nejenom o schopnostech e, osob, ale šlo o tu proceduru jmenování. Také bych rád podpořil, co řekl pan generální tajemník, že to teď funguje. Ano, hovoříme o těch expertních skupinách a dalších otázkách. Tady došlo ke zlepšení. Ano, jde o integritu komise. Budu stručný, tak aby pan Selmayr měl dost času na odpověď. Horizontální, pol, vzi, horizontální pozice osob ohlašujících nepravosti, takzvaných whistleblowerů v komisi, to je otázka, jak k tomu přistupovat whistlebloweri a možná by ombudsman se tomu mohl věnovat. Whistleblowerové mohou eh, hlásit něco o finanční situaci EU. Mohla by být ustanovená jednotka, na níž by se mohli whistlebloweri obracet, když potřebují vědět, jakým způsobem postupovat tato jednotka by whistleblowerům nebo potenciálním whistleblowerům mohla pomáhat. Skončím svůj krásný příspěvek. Hovořil jsem s kolegyní, která pracovala pro Evropskou komisi, letos v létě byla propuštěna. Myslí si, že je whistleblower a jejím i podle interních pravidel komise. Samozřejmě, že takový lidé by se propouštět neměli. Je to situace, o níž psala nizozemská média a dostalo se tomu velké pozornosti i v nizozemském parlamentu. V tuto chvíli komise chce, aby vrátila částku asi 80 tisíc eur odpovídající uhradě jeho platu. Já nerozumím v tomto případě tomu, jak je to ještě s nějaký, nějakou lidskou dimenzí. Hovořím o všech whistleblowerech. Takový whistleblower potřebuje ochranu. To je onen lidský aspekt toho všeho. A tento aspekt Eh, také musíme mít na paměti tu lidskou dimenzi. Hovořil jsem o tom neformálně s prvním místopředsedou a nemohli bychom na tom náhodou spolupracovat. Jsou věci, které by možná mohly pomoct pomoci imič komise i pozici whistleblowerů. Těm především děkuji. Pan kolega Salafranka. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych eh, rád se připojil ke všem těm, kteří generálnímu tajemníkovi a účetnímu dvoru poděkovali. Musíme připomenout, že se tady jedná o absolutorium 2017. Samozřejmě že se jedná o politickou a demokratickou odpovědnost a to se musí dít přítomnosti příslušných kompetentních komisařů. Bylo to tak i dneska ráno a v každém případě je to určitě dobře, že tady teď máme generálního tajemníka komise a že se pokoušíme s ním dohodnout, protože spolupráce mezi parlamentem a institucí, v tomto případě komisí, je důležitá. Měla by probíhat harmonicky, aby se Evropa mohla dále rozvíjet. Otázku jmenování generálního tajemníka bych chtěl vynechat. Už se o tom diskutovalo ve své době a předseda nám řekl, že Můžeme o tom dál diskutovat v souvislosti s jednacím řádem, s výborem pro jednací řád, že to bude probírat i petiční výbor. Ať je tomu jakkoliv, tak bych se pana generálního tajemníka chtěl zeptat na několik věcí. Jak um, se dá zlepšit koordinace mezi generálními ředitelstvími a komisí? Jaké nápady máte na zlepšení těchto postupů? A zajímaly by mě ještě další aspekty a sice je, je to komunikace. Jak se dá zlepšit komunikace těchto institucí a jak je možno se postarat o větší míru transparentnosti a zlepšení pověsti našich institucí vůbec, protože no, my nežijeme ve váku, kde existují nějací občané bez státní příslušnosti. To jsou občané národních států a tohle je instituce, která sedí uprostřed Evropy a jde o to zlepšit její pověst mezi občany. A pak ještě jednu věc. Generální tajemník hovořil o té dohodě Unie s Japonskem. Teď se to ratifikuje v parlamentu. Já chci komisi pogratulovat k tomu všemu, co se jí v obchodní politice pomohlo dohoda se spojenými státy nedopadla. A potom komise velice kompetentně jednala s Větnamem, Singapurem, Kanadou a Japonskem. A v tuto chvíli se nacházíme nadále v ožehavé situaci, co se týká Evropské unie a Kosovo. Teď probíhá kolo jednání, došlo k odložení diskusí a e, my si tedy klademe otázku, jak se věci mají s touto dohodou. Nejde o protekcionistická opatření, jde o to, o čem se teď jedná a jaká schoda je cílem. Také bych ještě chtěl říct, že co se týká finančních nástrojů, o nich se teď diskutuje, jsou eh, věci, o které mám velký zájem. Jsou to otázky těch 14 milionů eur finanční nástroje, které máme, o kterých diskutujeme v Evropském parlamentu. K tomu máme jasný názor a opakovaně se říká, že bychom měli postupovat jednotně, ale je spoustu kolegů, kteří nesouhlasí s tím, aby se ten finanční nástroj dále rozvíjel. A proto jako Evropský parlament musíme být schopni vykonávat kontrolu nad tímto finančním nástrojem a mě by tedy zajímalo, co se v tomto směru teď odehrává. Jako poslední pan kolega Pirinsky. Děkuji paní předsedkyně, vemu to stručně, jak jen to půjde. Pane generální tajemníku, chtěl bych říci, že si myslím, že politika integrity je vlastně v jádru procesu udělování absolutoria a měli bychom dostat ve skrze konkrétní odpovědi na některé z těch základních bodů, které jsou obsahem rezoluce parlamentu z 18. dubna a chtěl bych zmínit jenom tři z nich, abyste se na ně mohl pokusit odpovědět. Za prvé, proč komise používá různé procedury pro jmenování zástupce generálního tajemníka a generálního tajemníka eh, v rámci stejné schůze kolegia. Stál, také jste o tom hovořil Tvrdíte, že pravidla byla respektována, ale proč se pracovalo s dvojimi různými pravidly? Potom parlament sekretální tajemník vyzval komisi, to je teď už mimo konkrétní záležitost vašeho jmenování v paragrafu 29 byla vyzvána, aby před koncem roku 2019 jak je to s administrativními procedurami pro jmenování seniorních eh, úředníků, tak aby bylo zajištěno, že bude vybrat nejlepší kandidát, eh, který zároveň bude zcela transparentní, abychom eh, vlastně byli příkladem pro ostatní unijní instituce. A potom odstavec 30 je uznání, že článek 17 komisních pravidel postupu jsou definovány odpovědnosti. Generální tajemník by měl požívat důvěry předsedy, měl by mít manažerské schopnosti a ta pravidla by měla být také taková, aby generální tajemník byl neutrální. A očekává se, že bude informován do září 2019. Byl bych velice rád, kdybyste nám na ty otázky mohl konkrétně odpovědět. Ano, máme tady mnoho rozmanitých otázek. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji vám za velice bohaté a také moudré otázky. Začnu na konci, protože ta otázka je pro mě nejsložitější tak prosím nespochybňujte moji integritu, protože když že ji e, spochybňujete, tak mě neznáte. Ne, spochybňujete mou neutralitu. A jestliže někdo je přesvědčen o opaku, tak mi to musí prokázat. Takže to, co lidé říkají, to neodpovídá pravdě. A takže hovořte někdy s lidmi a ne o lidech a nemělo by se jen tak planě hovořit. Já jsem přesvědčený Evropan a já to mohu prokázat eh, po celou dobu svého života. Já tady pracuji 14 let a také nikdy mě nevyslechl ombudsman. Takže eh, by bychom eh, měli vyslechnout osobu, jestliže o ní něco soudíme. To rozhodlo kolegium. Já musím říci, že já jsem rád, že jsem nebyl pouze jmenován kolegiem komisařů, já jsem rád a já jsem pro předtím také prošel celým řízením. A také komise mě jednoduše mohla jmenovat, ale já jsem prokázal, že mohu vykonávat tuto funkci. Vy se také ptáte na manažerské zkušenosti. Tady ty jsou pouze dvě záležitosti. Buď to jsem nekompetentní, a nebo zvládám všechno. A to je něco mezi. A to, že se říká, že nemám manažerské zkušenosti, tak to je opravdu e, není pravda, protože to prokazuje můj profesionální život. A jestliže máte nějaké pochybnosti, tak prosím řekněte mi je a nehovořte jen tak planě když jsem byl jmenován, tak se postupovalo podle právních postupů, která eh, se stanovila legislatorem. A stejné postupy se vztahovaly na různé osobnosti a lidi v komisi a vy máte problém jenom se mnou. A řekněte mi tedy, jaký máte problém. A já nejsem žádný monster, já jsem eh, člověk a jsem Evropan a pokud se týče dalších otázek, paní Gresle se ptala na to, jak se stavíme k písemným poslaneckým otázkám. Já se k tím stavím velice zodpovědně, já si je všechny čtu a já e, také si myslím, že tyto otázky mi leží na srdci. Takže vy pokládáte opravdu hodně otázek, ale my se snažíme odpovídat co nejkonkrétněji. Tyto otázky nejsou odpovídány generálně generálním tajemníkem, protože komise se těmito otázkami má zabývat a potom odpovědi jsou výsledkem kolegiálního procesu. A právě proto možná někdy e, ta odpověď je poněkud vágní. Já nyní se těmito otázkami ještě budu soustředěně zabývat, protože já si myslím, že poslanecké otázky jsou velice důležitá věc. Pokud se týče statistických údajů, tak statistické údaje byly spochybněny z hlediska konsistentnosti. Já vaše pochybnosti také z části sdílím a já jsem s předsedou Eurostatu zaslal všem e, e, službám dotaz a také požadavek, aby statistická e, údaje byly přesné. Také jste se ptali na změny týkající se od Drobos Committee Audit Progress Committee je výbor, který je velkým pokrokem v komisi, protože přímo na zasedání sedí komisaři také pan Timmermans bere to velice vážně. On tam sedí spolu s komisaři a dříve komise se toho neúčastnila. Dnes bývají na schůzích komisaři 5-6, takže musím říci, že celý postup je daleko lepší a jestliže bude zítra schválen corporate eh, package, tak můžete eh, počítat s tím, že také sekretariát tohoto výboru bude posílen. A musím také říci, že budeme postupovat podle doporučení vnitřního auditu. My jsme akceptovali všechna doporučení interního auditu a Vnitřní audit je nezávislý, ale oni také určitě rádi uslyší naši odpověď. Pět procent snížení personálu zaměstnanců. Já jsem přišel do komise před 14 lety ze soukromé sféry. Já jsem přesvědčen o tom, že komise je nejlepší a i veřejní službou na celém kontinentu. Lidé pracují velice tvrdě a e, oni vůbec ani netuší, jakou mají pracovní dobu, protože pracují opravdu přes čas a nyní jsme pracovali na Mercosuru a opravdu tady jsme nemohli počítat pracovní čas. A komise získala stále více úkolů v průběhu doby. To je také dopad krize. V evropském semestru se musíme dívat na všechny aspekty politiky členských států. Z hlediska migrace komise je z části také zodpovědná ne eh, legálně, ale také politicky vždycky musí e, vypomáhat na řeckých ostrovech a také musí se snažit spravovat migraci ve všech členských státech. A právě proto se snažíme zlepšit naši práci, intenzifikovat naši práci a my chceme také, aby u nás pracovali kvalitní zaměstnanci, což je výsledek výběrového řízení. A pak tady byla také otázka týkající se seniorních eh, poradců. My je nevidíme jako obcházení eh, pracovního řádu, protože pracovní řád má různé stupně. A tam jsou lidé v managementu, kteří jsou eh, skvělí, mají expertizu a také mohou být eh, povýšeni. To je logická věc v každé organizaci a právě proto jsem rád, že pracovní řád otevřel tuto cestu, protože my potřebujeme lidi eh, ve funkci poradců a také manažerů. EPSC to je úplně něco jiného, než to, co byla BEPA za minulé komise. Tento výbor má poradní hlas u e, předsedy a také koordinují projektové týmy a také se zabývají naší každodenní práci. Oni se dívají například na white paper eh, týkající se budoucnosti Evropské unie. Tento dokument byl zválen eh, a vydán eh, minulý březen a to je oblast rozvoje a budoucího rozvoje EU my máme různé projektové týmy, které pracují v sociálním pilíři na digitalizaci a tak dále. A dobrá věc je ta, že lidé nejsou neteřemi či eh, synovci eh, našich pracovníků, protože eh, oni mají svůj mandát eh, a budoucí komise a budoucí předseda eh, si může vybrat nové lidi, protože jejich mandát eh, bude ukončen ke konci mandátu komise. Takže není pravda, že komise vyhodí tyto lidi, ti mají mandát pouze do konce volebního období. Pan Gebrandy tady není, ale má tady své asistenty, takže já chci říci, já si myslím, že bychom měli eh, mluvit o úspěších Evropské unie na základě faktů. Nemůžeme něco vyprávět, nějaké pohádky. Je třeba opravdu mít fakta. A já nevidím žádný velký rozdíl mezi naší zprávou o výkonnosti a mezi zprávou účetního dvora. My jsme konstatovali, že došlo k velkým úspěchům v roce 2017 a více méně účetní dvůr toto potvrdil. Řekl, že komise využila eh, peníze daňových poplatníků velice efektivně. Účetní dvůr má jiný styl, ale já si myslím, že opravdu pracujeme v souladu, proto eh, my také budeme nadále pracovat v souladu. A pokud se týče poradců, my nemáme 118 zvláštních poradců. Zvláštní poradci jsou poradci pro komisaře, většina pracuje bezplatně, některým je uhrazeny cestovní náklady, toto je odlišné od seniorních zaměstnanců komise. A All Class Advisor má pozici jako generální ředitel a také slouží e, komisi VO expertizou. A těchto máme také celou řadu. Například e, Matias Hojte pomáhá nám při sestavování víceletého finančního rámce z hlediska migrace a také nám radí u Brexitu. A to je velice dobré, protože my bychom neměli ztrácet zkušené pracovníky. A Oni také rádi slouží evropským institucím. Je to situace win-win pro všechny a oni opravdu si neužívají ve Florencii, protože ve Florencii je Evropská univerzita, která je velice respektována, která nám přináší velké úspěchy. Pane Stási, Um, Vy jste zmínil celou řadu důležitých otázek. Já bych je vzal po pořadě, když dovolíte. Řekl jste optimistický pohled. Ano, ano, máme optimistický pohled, protože si myslíme, že po všech těch letech krizí a problémů jsme to zmákli. Spolu s vámi a s radou jsme to zvládli. A máme dobré výsledky, třeba CETA. Samozřejmě vidíme i kritiku od účetního dvora, ale budíš, ale teď něco málo k těm číslům. Někdy mm, máme roční, někdy víceletý rámec. To pak souvisí s komplexní povahou víceletého finančního rámce. Snažili jsme se ve svých návrzích VFR, které jsme předložili v květnu a v červnu věci zjednodušit, to by nám umožnilo jít víc tím směrem výkonu, jak to chce pan Gerbrandy, protože hlavního, co jde, je přidaná hodnota EU a výkon. Já budu doufat, že nás spolulegislativci podpoří a děkuji vám za vaši podporu a spolupráci. Ptali jste se na společnou zemědělskou politiku a reformu. Je všechno dokonalé v SZP? Myslím, že účetní dvůr vyslovil svůj názor a já nebudu proti tomu, ono je snadné věci kritizovat CZP je nejstarší politika EU a mnozí členové parlamentu jsou na to velice pišní a bojují za ní. Komise pokusil, se pokusila na impuls pana komisaře Hogana to reformovat. Žádná revoluce, jenom reforma. Jeden prvek reformy je ano, dát více odpovědnosti členským státům, jak to ostatně mnozí z vás vždycky chtěli, ať už v tomto nebo v jiných výborech. Ne, protože bychom se chtěli vzdávat kultury, to, eh, kontroly, pardon, kontroly, to bez pochyby ne, ale někdy je opravdu lepší, když se věci regulují přímo na místě, takže se ZP je součást díleného managementu, neměli bychom kontrolu předat ryze členským státům. Řekli jste problém, Problém právního státu, ano, sdílím. Já jsem velký zastánce právního státu, ne jenom proto, že jsem právník, ale to je prostě základ toho, co EU drží pohromadě. Ale neřekneme, že všechny členské státy nejsou schopny implementovat eh, programy, máme vybrané problémy, měli bychom mít i problémy související s právním státem. Máme tady návrh, který se opírá o stejnou právní bázi jako finanční nařízení. Implementace rozpočtu a právní stát spolu souvisejí. A parlament nás v tomto ohledu podporuje. Podporuje víc než členské státy, i když mnoho členských států nás také podporuje. Nebudu říkat, že všichni členské státy mají problémy, ale když identifikujeme problém, musíme mít mechanismus, jak na ten problém rychle reagovat, protože členské státy v 75% případů implementují ten rozpočet. To znamená, musíme věřit jejím prokurátorům, státním zástupcům, účetním dvorům, je třeba už se spolupracovat i s vaším výborem a jde otázku veřejného žalobce unijního, to nakonec nedopadlo tak, jak bych si byl býval přál, ale dnes už se toho účastní skoro všechny členské státy, ale v příštím víceletém finančním rámcu by tato instituce měla hrát velice důležitou roli. Budeme doufat, že se bude dále vyvíjet. K České republice. To je svízelná situace, protože je v tom hodně domácí politiky a odsud já nechci komentovat toho či onoho politika v České republice. To není moje role. Musím říct, že jsme dostali stížnost a teď agujeme. Nepouzíva, nepoužíváme slovo investigation, šetření, ale tak daleko ještě nejsme, ale bereme to velmi vážně. V komisi si myslíme, že by měla být uh, nulová tolerance k podvodům a konfliktu zájmu. Ale sledujeme to, máme fakty a protože to je na výsost politické, tak musíme být právně velice akurátní a přesní. Rozhodně se nechceme stát součástí nějakých politických hrátek uvnitř členských států nechci posuzovat, kdo je kdo, kdo co hraje, protože to prostě nevím, ale je tady to obvinění a my to sledujeme. Chceme-li mít právní stát, musíme se chovat jako v právním státě, vyslechnout i druhou stranu. V komise to sleduje, pan eh, Kopman vám to vysvětlil, jak to je s pravidly, s novými pravidly, nový článek 61, a musíme sledovat, co se dalo dříve. Podle minulých pravidel nemáme retroaktivitu v právním státě a máme dohromady fakty a jsme v kontaktu s českými orgány a budeme vás informovat, jakmile budeme mít nějaká spolehlivá fakta o tom, jak to je, ale počkejme se svým úsudkem na to, až budeme mít fakta. Pak otázka pana De Jonga. Děkuji vám za dobrou spolupráci v expertní skupině. Bereme to velmi vážně v posledních letech. Já osobně si myslím, že expertní skupiny by měly být co nejtransparentnější a nejvyváženější, i co se týče genderové vyváženosti. Já osobně, a to je osobní poznámka, já bych nepřeháněl ne, nebo nepřikládal expertním skupinám přehnaný význam. Pokud něco nechcete dělat, založte expertní skupinu, se někdy říká. Ale expertní skupiny, jsou-li ustanoveny, měly by samozřejmě reflektovat situaci Evropské unie, samozřejmě i z genderového pohledu a měli by mít i relevantní expertní znalosti. Těším se na pokračování spolupráce. To též whistleblowerové. Myslím si, že EU je v této oblasti velice dobře na tom. Máme pravidla, jaká nemají někdy ani členské státy. Máme pravidla pro whistleblowery již delší dobu a extrémní případ, když nic nefunguje, Máme jiné nástroje, máme mediační službu, můžete se obrátit na OLAF, můžete tedy ve většině případů, bych řekl, najít nějaké řešení problému, které identifikujete. Ale souhlasím s vámi, že já teď se nebudu věnovat jednotlivým případům, to by nebylo fér vůči lidem, kterých se to týká jsem velice rád hovořit o tom, budu o tom s vámi rád hovořit kdykoliv, ale zároveň musím říct, že musím chrátit soukromí, soukromí těch osob. Pan Salafranka, i vám děkuji za podporu v procesu udělování absolutoria, no jak posílit koordinaci v oblasti komunikace a transparentnosti. To je věc, na které jsme společně eh, spolupracovali, když se blížily volby, vy jako politici, my jako eh, služba. Zmínil jsem, že máme rozpočet EU, máme to na webových stránkách a měli byste samozřejmě na tom spolupracovat. Zmínil jsem to v úvodu, vidíte potom, co dělá rozpočet v té a oné oblasti. Neumožněme, aby národní orgány řekly, my jsme postavili tenhle most. Často mm, se na tom podílí EU a nejsou to jenom mosty, jsou to technologie, malé a střední podniky. Zmiňujme to vždycky, když z toho profitují a měli bychom to udělat způsobem vlídným pro spotřebitele. Někdo říká, že je to propaganda, no když říkáte fakta, tak to není propaganda. My můžeme pracovat pouze s fakty, nejsme eh, politici a jde o to, aby fakta odpovídala tomu, co se opravdu děje. V těch zprávách máme takové malé chlívečky. Víme, že paní Ayala se o to zajímá. Některá políčka mm, obsahují dvě, tři věty. Za to je, či není užitečné, nevím. Když je to jenom tam, tak to asi účinné moc není, ale na druhou stranu, když se to dá dohromady s dalšími čísly, tak to užitečné je. Děkujeme za podporu v oblasti dohody s Japonskem. Co se týká dohody Mercosur, na tom teď pracujeme, ale není to jenom v našich rukou. Záleží i na Mercosuru a samozřejmě to je trochu složitější organizace než je Evropská unie, ale určitě komise mm, se tomu dál věnuje, věnuje se tomu práce mnoha lidí a sleduje to generální tajemník DG Agri, DG pro obchod, ale máme tady regulativní spolupráci. Je to velice důležitá součást naší spolupráce v oblasti multilateralismu. Co se týká našich amerických partnerů ve Spojených státech, to sledujeme tam, kde se stáhnou Spojené státy, tak Evropská unie se vydá tam tím směrem a to je také součást naší politiky. Doufám, paní předsedkyně, že jsem zvládl všechny otázky, i ty nejsložitější. Jsem vám samozřejmě k dispozici, abych doplnil všechno, co zajímá vaše jednotlivé členy nebo váš celý výbor. Děkuji vám velmi za váš zájem. Děkuji hned dám, za, přijde závěrečné slovo, ale ještě pan Pirinský, jenom na vysvětlenou. Na co jsem se ptal bylo, zda komise, která je povinná předložit nebo informovat parlament o revizi svých administrativních procedur při jmenování seniorních úředníků a pravidel v případě, kdy ta komise je povinována učinit tak na základě rezoluce. Neptal jsem se na osobní charakteristiku generálního tajemníka, proto naprosto nechápu jeho odpověď, nebo eh, to byl nějaký pokus se vyhnout odpovědi. Já si myslím, možná tedy, že asi nepochopil, na co jsem se ptal mohu se jen dohadovat, eh, eh, zda si myslí, že to, na co se ptá parlament, je neopodstatněné. No v tom případě tak by měla znít odpověď komise. Já si nemyslím, že bychom měli poskytovat ty informace nebo nějaké změny. Ale jinak, eh, pokud se pan generální tajemník domnívá, že on sám individuálně může rozhodovat, zda rezoluce parlamentu je či není opodstatněná nebo nemá důvod, tak možná by to měl konzultovat s předsedou komise. Možná by se na to měla podívat komise sama, protože to prostě není nějaké doporučení, ale velice to souvisí s politikou integrity komisařů. Proto, paní předsedkyně, já si myslím, že Tohle je možná poprvé, co je tu pan generální tajemník jako součást udělení absolutoria, ale třeba se v průběhu doby naučí, že není jeho úkolem komentovat, co si někdo myslí. My jsme ten, kdo klade otázky a komise je tím, kdo by nám měl odpovídat. Děkuji. Možná se zeptám ještě jednou. Existuje rezoluce, kdy můžeme očekávat odpověď na tu otázku a potom, kdy bude odpověď v té otázce ombudsmanky. Za prvé, paní předsedkyně, rozhodně jsem se nechtěl nikoho dotknout, přišel jsem se svým osobním názorem chtěl jsem reagovat na to, co to padlo k mé osobě. To, co komise udělá, už opakovaně řekl pan komisař Ettinger. Na všechny věci budeme reagovat a odpovědi na písemné otázky ombudsmana přijdou, ale musíte chápat, když se mě to osobně týká, já se toho neúčastním, žádné z těch otázek se neúčastním, to dělá kolegium komisařů takže já mm, vám rád odpovím na otázky, které se týkají mé osoby. Jsem vám samozřejmě k dispozici, i vám, pane Pěrinský, jsem k dispozici, ale o čem bude rozhodovat kolegium komisařů, to je věc, která je přenechána jim a je to politická záležitost. Já jsem vám k dispozici všem vašim členům, kdykoliv mm, se na mě můžete obrátit a můžete mě pak soudit na základě uh, Eh, svých zkušeností na základě věcném, ale nikoliv na základě nějakých chýr, které se šíří parlamentem. Děkuji. Vemu to stručně. Souhlasím se svým kolegou. Parlament má za úkol politicky kontrolovat komisi a není to naopak. Tenhle, tenhle výběr a parlament eh, schválil, tenhle výbor a parlament schválil usnesení a já si myslím, že je na místě se ptát generálního tajemníka a samozřejmě bez ohledu na toho usnesení máme kontrolní kompetenci. Hlavně odstavec 22 bych chtěl zmínit. Právní služba našeho parlamentu při, vydala stanovisko, které je velice pevné a neotřesné, takže doufám, že dojde ke zlepšení situace. Děkuji, paní předsedkyně. Chápala jsem proceduru v komisi tak, že když generální ředitel ství tady nic neudělá, tak neudělá nikdo nic, co se týká odpovědi na tu rezoluci. Nějaká odpověď teď musí následovat, ona už uplynula nějaká doba, když vy neodpovíte, tak asi neodpoví nikdo. No, No to taky víme. No, bylo by hezké, kdybychom dostali nějakou odpověď, ale máte ještě jednou slovo. Prosím. Jsem stoprocentně přesvědčen, že kolegium kolisařů vám odpoví. A já osobně nebudu formulovat odpovědi, které se týkají z mého jmenování, ale komise všechno toto bere velice vážně. Vy také víte, jakým způsobem jmenujeme eh, pracovníky a to na základě zásluhovosti a také pan komisař zahájil již diskusi s vámi, jak tuto situaci, tuto věc e, zlepšíme. A po této nešťastné události, kterou jsem trpěl, doufám, že se všechno zlepší a také, že Evropská unie bude fungovat co nejlépe. Pane Russo, chcete ještě slovo na závěr? E, Prosím, chcete se ještě Thanks, Madam Chair. No, eh... Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem sledoval s velkým zájmem velmi zajímavou rozpravu a celou řadu otázek pro účetní dvůr, pro naši průběžnou práci, ale zatím nemám nic konkrétního, co bych zde doplnil. Paní kolegyně Ayala Paní kolegyně Ayala, Sender. Ano, Děkuji mnohokrát za tuto diskusi, která byla nesmírně zajímavá. Navíc eh, máme přístup eh, k dokumentům, kteří, které zatím nejsou hotové, které budou ještě zajímavější a umožní nám to také eh, vidět, jak pan generální tajemník Selmayr chce zlepšit ty věci, o kterých jsme zde mluvili chci říci, že tato rozprava a vaše vystoupení mi připomnělo, že jsem řekla ve svém vystoupení, že se změní tón odpovědí v budoucnosti a otázka na odpověď na otázku 51, kde je řečeno, že komise věří, že transparentnost a vztah tedy jednotlivých úředníků vůči nadřízeným se netýká pouze případu pana Selmajera, ale obecné situace. Bylo tedy řečeno, že ten rámec je pevně stanoven. S tím my nesouhlasíme. Nikoli vůči panu Selmajerovi samotnému, ale myslíme si, že je potřeba nadále ten systém zdokonalovat, protože situace, které, kterou utrpěl pan Selmajer a také to usnesení parlamentu, o kterém jsme vyjednávali po jednotlivých slovech a po jednotlivých čárkách v politických skupinách, ukazují, že ten systém prostě nezaručuje dostatečnou pevnost, protože jakmile to v současnosti tím byl někdo poškozen, když to bylo vše legální. A my si uvědomujeme, že vlastně zde neexistuje ani nějaký vnitřní řád, který by upravoval tato jmenování. Takže odpověď na otázku 51 může být ještě lepší. A děkuji panu Selmajerovi, panu generálnímu tajemníku za jeho vyjádření. Vítáme ho a Věřím, že budeme moci v budoucnosti pozitivně spolupracovat. Děkuji. A to je tedy začátek skvělého přátelství. No mohlo to být ještě horší. Děkuji vám a tedy pro prohloubení přátelství bychom se chtěli zeptat, zdali nemůžeme dostat kopii vašeho dopisu, o kterém jste hovořil na počátku o e, napravení materiálních chyb. To je vlastně naše stěžejní e, Eh, činnost. Ano, já vám pošlu kopii v duchu našeho dobrého přátelství. Ano, ještě eh, jednou vám děkujeme a kdybychom se neviděli, tak hezké Vánoce. My jsme přesvědčeni o tom, že opravdu všichni budou dobře spolupracovat. Budeme mít určitě krásné Vánoce vzhledem k teplotě v místnosti. Tak když bude také takto chladno a bude sněžit, tak bude krásně. A nyní bod na pořadu jednání číslo 20. Studie o situaci v oblasti plnění podmínek ex ante ve fondech EZI. Spravodajem je kolega Pirinský a kolegové představí tuto studii. Je to studie SEPSu a nyní se omlouvám, ale budeme muset pokračovat a prosím o Puste místnost v klidu a nyní mají kolegové, kteří budou prezentovat tuto studii, slovo. Dobře, tak začnu se třeba já. takže vás přinesu z zajímavé diskuse k mnohem přízemnějšímu tématu, kondicionalita ex ante u prostředků ESI, ale byla to zajímavá studie. Jmenuji se Jorge Nunez, jsem výzkumníkem v Evropském středisku pro politická studia. A kolega Roberto se zabýval analýzou dat a všechny ty pozitivní věci jsou jeho a omely moje, takže on potom odpoví na technické otázky já se omezím pouze na základní sdělení těchto studií. Důraz. A my jsme se skutečně ptali na proces plnění kondicionalit ex ante u jednotlivých eh, fondů ESI. A za tímto účelem jsme provedli pohovory s řídícími orgány a prováděli jsme analýzu dat a potom jsme se pustili do rozhovoru. Jedna z otázek, která byla kladena, byla, zda je to užitečné, zda je to relevantní a co to vlastně znamená. Je to přiměřené dopadu? Stojí za to to provádět, A nebo je to příliš náročné? A jaké jsou náklady opr- oproti tedy přínosu? A poučení tedy poslouží pro ustanovení o, o společná, nařízení o společných ustanoveních a některá jsou již obsažena v doporučeních. Takže nařízení o společných ustanoveních upravuje předpoklady pro kondicionalitu ex ante a je tu také definice, která je uvedena na plátně. Jaké, jaké jsou minimální požadavky, abychom docílili účinnosti a abychom vynakládali prostředky efektivně? To znamená také, že rámec, který souvisí s naplňováním směrnice a s oblastmi působnosti, Není možné získat eh, prostředky na čističku odpadních vod, pokud eh, směrnice o čištění vody není v této zemi realizována a nefunguje. Tedy svým způsobem je to jako říci, pokud AKI nefunguje, neexistuje, tak není možné financovat. To je to základní sdělení, je tu ještě čas na implementaci, ale to je ta základní myšlenka. Prostě Evropská unie nemůže financovat něco, pro co neexistují vytvořená pravidla. Kondicionality ex ante posilují tedy realizaci a také právní soulad. A pomáhá v tom, že požaduje po členských státech, aby skutečně zvýšili své kapacity, aby byli schopni být v souladu se směrnicemi a nařízeními. A samozřejmě je tu také určitá podmínka, souvisí to se strukturálními fondy, není to řízení o porušení smlouvy ze strany generálních ředitelství. Je to oblast, kde členské státy žádají o finanční prostředky. Pokud nežádáte o finanční prostředky, tak to nebude DG Regio, a nesouvisí to s regionální politikou, zda uplatňujete směrnici o čistotě vody, ale budete zde eh, jednat s příslušnými orgány. Týká se to finančních prostředků a toho, jak jsou vynakládány. Pokud dostanete určitou podporu, tak musíte být v souladu s právními normami. Takže existuje 48 kondicionalit ex ante, to znamená, že existuje 7 obecných, 29 tematických, a potom 12 eh, specifických pro jednotlivé fondy. Z fondu pro rozvoj venkova, pro rybolovní fond a pro zemědělské fondy. Tam jsou tedy konkrétní kondicionality. Ten postup, který byl uplatněn, je, že země dost mají připravený rámec podpory, pode, podepíšou dohodu o partnerství s Evropskou komisí, kde je také dohoda o celkové strategii. A potom operační programy jsou vytvořeny, kde jsou specifické akce a částky. A v závislosti na to, jak které eh, operace budou realizovány, tak potom je třeba splnit ty kondicionality ex ante. A ideálem by bylo, kdyby ty podmínky byly splněny před zahájením programovacího období. Ale vzhledem k tomu, že programovací období začíná vždy historicky pozdě, snad to u příštího tak nebude, tak eh, to, co není hotovo včas, musí být nějakým způsobem vyřešeno. A co se stalo tedy s eh, žádostí Exante, tak eh, ty obecné kondicionality, tam jsme měli 61% kondicionalit, které byly splněny v členských státech, takže 39 splněno nebylo. A u tematických cílů tak 63%. Takže téměř 40% kondicionalit celkově za to nebylo splněno včas. Když nejsou splněny, tak relevantní orgány musí připravit akční plány pro plnění těchto kondicionalit. A tyto akční plány budou sledovány a jednotlivé země mají časový rámec pro splnění těchto akčních plánů. Takže jaký, jaký byl stav? Měli jsme ten dokument do, až do března 2018 a jeden dokument se objevil až potom, po vydání zprávy, takže tam něco scházelo, ale potom to doplníme. 1401 akčních plánů v té oblasti obecných a tematických kondicionalit ex ante, které úřady a orgány to řeší, záleží na struktuře v členských státech. Je to odpovědný řídící orgán a souvisí to také spíše s vnitřní administrativní strukturou. Takže v některých zemích je jich velmi málo v některých jsou různé stejné velikosti a jsou také součástí obecné státní struktury v těchto zemích. Takže máme tu seznam a tam můžete nalézt těch sedm obecných. To se týká například veřejných zakázek, je tam rovnost pohlaví, pravidla státní podpory. To je obecné pro všechny programy. A potom, potom jsou to tematické programy, které řeší jednotlivé oblasti, kterých se podpora týká. A když se podíváme na rozdělení, tak vidíme, že ty modré jsou země střední a východní Evropy a tam je, je třeba plnit celou řadu kondicionalit ex ante oproti střední a severní Evropy a také více než jeho evropské země. To je také částečně proto, že jsou většími příjemci fondu a je tu vztah mezi klasifikací a oblastmi, kde dostáváte podporu. Pokud je to země konvergence nebo země konkurenceschopnosti a soudržnosti. Takže ty země, které dostávají méně fondů, méně prostředků, budou mít méně akčních plánů. Země, které zde fungují déle, tak jich mají méně, protože mají větší zkušenosti, co se týče implementace. Ve většině případů, ale ne vždycky. To už jsem uvedl u toho slajdu, mohu to přeskočit. Administrativní struktura sehrává určitou roli a vidíme, že ve většině zemí se daří plnit akční plány včas. Tedy zde máme ty splněné akční plány a to je věc, kde bych řekl, která je něco, co je zajímavé a co, může, co se může jevit jako zvláštní v té studii. Když se podíváme na země velikosti Španělska, 30, je, tam je číslo 32, kde exist, existují autonomní regiony, ale kde je jasná dělba moci a ministerstva mají koordinační roli, která je úplně jasná. Takže Španělsko muselo připravit 32 akčních plánů. Španělsko mělo velmi málo oblastí, kde by měli problémy s plněním. V Itálii naproti tomu jich je 319 a vlastně 320, protože jeden nebyl naplněn. Otázka tedy byla proč a při pohovorech bylo zajímavé, že to bylo způsobeno strukturou řízení. Řada různých orgánů odpovídá paralelně za podobné věci, dochází ke zdvojování a je velmi obtížné něco takového řídit. A je to také sdělení, které je zajímavé, pokud je o kondicionalitu ex ante. Tedy jak, do jaké míry jsou dobře koordinované některé centralizované země. A také vám mohu sdělit, jaký byl názor například to Stanělsko bylo velmi tvrdé v zemi, jako je Itálie. Řecko je také zajímavé, Polsko. To, v Polsku to souvisí s tím, jak jsou kraje koordinovány s centrální vládou tedy v Polsku vojvodství. A čím více prostředků dostáváte, tak tím více akčních plánů budete asi muset připravit. Chtěl bych ještě doplnit jednu věc. V té poslední zprávě o činnosti došlo k jednomu přerušení, to znamená, jedna země nedokázala plnit akční plány ale jsme asi na 90%, což není špatné. Je tu vyvíjena určitá snaha a v té zprávě nebylo uvedeno, kde došlo k přerušení programu. Alespoň se to tam nezaznamenalo. Jedna z velkých otázek je, zda to, tento postup ovlivnil situaci a kolik to stálo, jaké byly náklady a zda bylo možné získat tedy příslušné prostředky. My jsme zaznamenali malý dopad, může být v některých případech významný, ale viděli jsme, že regiony, které musely vyplňovat akční plány, kde tedy nebyly splněny všechny to, jak se měly menší absorpční schopnost než ty programy, které neměly eh, akční plán. A to souvisí s procesem kondicionalit. Pokud máte programovací období, které začíná pozdě, kde je celá řada dalších faktorů, které to ovlivňují, změny v předpisech, a potom je velmi těžké vlastně ukázat na to, že akční plán znamená spoždění v tom programu. Když jsme prováděli pohovory, tak jsme provedli průzkum a v tom průzkumu bylo uvedeno, že pouze 10% souhlasí významně s tím, že to má negativní dopad na implementaci a absorpci, 38% s tím souhlasilo, 38% s tím souhlasilo a 42% bylo nerozhodnutých. Tedy není možné říci, že většina těch orgánů říká, že to má určitý dopad. A ti, kteří tím byli nejvíce zasaženi, to skutečně mohli potvrdit. Další otázka, kterou jsme kladli, co je nejdůležitější, co považuji za nejvýznamnější a kondicionality týkající se státní podpory zda, jak zařídit, aby pravidla pro státní podporu byla v pořádku. To považovali za nejdůležitější a také pravidla pro veřejné zakázky. To byly kondicionality, které byly nejproblematičtější a nejdůležitější. A u těch ostatních otázek bylo řečeno, ano, něco je třeba přizpůsobit, změnit. To se týkalo těch obecných kondicionalit, u těch tematických, celoživotní vzdělání a rámcové plány pro dopravu. To vlastně oblast celoživotního vzdělávání, inovace a výzkum. To bylo považováno za nejdůležitější pro tematické kondicionality a tam také zdokonalení v této oblasti mělo určitý dopad. My jsme provedli případové studie v Bulharsku, Chorvatsku, Německu, Itálii, Slovensku, Slovinsku a Španělsku, abychom ověřili, jaké, jaký je jejich názor tam jsme prováděli přímé rozhovory navíc, protože ten průzkum byl prováděn v celé Evropě. My jsme jednali s řídícími orgány, ale také jsme prováděli telefonické rozhovory v jednotlivých zemích. A celkově to eh, řada zemí byla pozitivnější, pokud jde o tyto kondicionality, než jsem očekával, protože měl jsem pravdu v tom, že na většině míst si mysleli, že příprava kondicionality je skutečně obtížné a nepříjemné. Ale země, které, kde byly největší problémy, tak tam byl nejpozitivnější názor na kondicionality. Protože tam byla snaha skutečně uvést věci do pořádku a vytvořit příslušné systémy. Země, které měly vše uspořádané, tak považovali toto, tento postup za irrelevantní a zatěžující. Protože když už eh, vlastně splňujete například rámcov, rámcovou směrnici o vodě, tak je třeba prokázat DG Regio, že eh, vše máte v souladu. Když už eh, DGNV má informace o tom, že to všechno u vás funguje. A nám bylo řečeno, že požadovat po nich, aby prokaz, prokazovali komisi naplnění něčeho, co bylo splněno už jiným ministerstvem, je nepříjemné a také obtížné, protože nikdo nechápal, proč by se to mělo takhle dělat. Ale klíčové sdělení tedy požadovat kondicionality ex ante bylo považováno za užitečné kde v zemích, kde jsou problémy s administrativní kapacitou. Také to bylo uvedeno v některých případech. Velmi významný příklad v, u inovačního parku, kde to znamenalo spouštěč reform. Ukázala se potřeba strategie ex ante a to umožnilo úřadům vyvinout tlak na vládu, aby došlo k nezbytným reformám. Já už jsem řekl, že to bylo zatěžující. A také jsem už uvedl, že otázka regionální politiky zazněla několikrát, že je zvláštní, že regionální politika vyvíjí tlak na realizaci politik jiných úřadů a orgánů. A otázka je, zda je to cesta, jak zamezit řízení o porušení. Použijeme regionální politiku, abychom je dotlačili k tomu, aby něco udělali, aniž bychom šli cestou eh, právního řízení. Je to zajímavý postup, ale pro některé orgány eh, to bylo vnímáno jako nespravedlivé, že vlastně musí odpovídat za pravidla, která určuje jiné ministerstvo, jiný rezort. Jedna věc, která byla zmíněna, je, že formální monitoring implementace eh, scházel a pravidla byla obtížně vysvětlitelná. Celá řada pravidel byla v pokynech komise velmi dlouhá, velmi podrobná a bylo na členských státech, aby rozhodli, jak prokazovat, že uvedli vše do souhladu. Takže vím, že já jsem prováděl rozhovor ve Španělsku a tam jsem se dotazoval a tam mi bylo řečeno, že my jsme vyplnili všechno, protože jsme nevěděli, na co se budou ptát, nevěděli jsme, co je pro nás relevantní a kdybychom neodpověděli, tak bychom se báli, že nám budou dělat problémy. Takže jsme vlastně vyplnili všechno a je pravda, že ty kondicionality jak ante byly nové a celý proces eh, jejich realizace byl provádět tak trošku za pochodu. Obě strany se učily průběžně, jak eh, jak vyplňovat eh, ty požadavky. A my jsme chtěli, byla tu snaha zajistit, a komise říkala, ano, my vám pomůžeme a všichni se na tom shodli, že komise byla nápomocná a nakonec všichni pochopili, že vlastně obě strany se museli snažit, aby to nakonec vyšlo správně. Nebyl to, nebyla to jednosměrná komunikace. Všechny orgány byly velmi potěšeny postojem komise včetně těch, které tvrdili, že je to zbytečné, obtížné a obtěžující, tak i pro ně komise odvedla eh, kus práce a byla nápomocná. A za to patří komise dík. Šlo spíše o to, jak organizovat eh, vlastně ten příští, tu příští práci. Další nařízení o společných ustanoveních by to mělo brát v úvahu. Tedy základní vzdělení z celého postupu bylo, že představa, že tedy existují určité podmínky, které třeba splnit a že neexistuje časová linka a ten proces je skutečně rigidní u celého systému kondicionality ex ante, kdy ten systém nebyl přizpůsoben podmínkám v terénu. Takže ty kondicionality už nejsou časově vázané, nejsou už ex ante, je prostě potřeba je splnit a komise bude sledovat, zda tedy byly splněny během finančního rámce a budou platit vlastně dokud budete mít, pokud bude eh, cílená celá implementace. Monitoring byl trošku znepokojivý, protože text v budoucích návrzích není úplně jasný, pokud jde o to, jak tyto podmínky budou monitorovány. Budou monitorovány cestou auditu a mají obavy z byrokratičnosti a rigidity, protože v terénu implementace určitého plánu bude měněna, aby se přizpůsobila podmínkám a ne proto, že by nechtěli dosáhnout cílu, ale protože se prostě podmínky v terénu mění a pokud se držíme přísně plánu, tak to nebude fungovat a byli právě znepokojeni, jak bude komise postupovat. To je obava ne proto, že by to bylo v textu, ale prostě je tu ta výzva, aby ten text nebyl příliš eh, svazující. Také bylo vedeno, že těch kondicionalit je příliš mnoho, zejména o těch tematických kondicionalit. Na druhé straně bych řekl vzhledem k tomu, že e, ten e, proces byl realizován a v další fázi, v tom dalším procesu, díky právě splnění tohoto postupu toho bude mnohem méně. Ale doporučení zaznělo, aby to bylo omezenější. A jedno z důrazných zelení nepoužívejte kondicionalitu ex ante jako nástroj pro vynucení oborové legislativy. Pokud směrnice není realizovaná Ministerstvem pro životní prostředí, nepoužívejte strukturální fondy, aby se zamezilo řízení o porušení smlouvy. Za druhé, pro zamezení nadbytečné byrokracie, já jsem se zabýval strukturálními fondy po řadu let, stále nebylo jasné, které ty umožňující podmínky nebo kondicionality ex ante, jak mají zamezit tomu, aby nad rámec programovacího monitoringu, jak, jak vlastně vypadá to spojení mezi procesem vyhodnocení a bylo by dobré zamezit paralelním procesům zdvojení byrokratických procedur v, u obou procesů, jak u operačního programování a následných kroků a také těch umožňujících podmínek ex ante, které by pokrývaly vlastně strategii. A také zazněl komentář, že vlastně uvedení do salonu kondicionalit ex ante není stejné, jak je to u, strategických, u strategického plánování a příslušných požadavků, například pro inovačních plány nebo pro strategii. Existuje strategie, existuje dohoda o partnerství a kondicionality vlastně nejsou v souladu a tomu je třeba zamezit, aby nedošlo k duplikaci při plnění úkolů. To jsou ta základní sdělení a, a já skutečně není, jsem připraven na vaše otázky a myslím, že máte také některé komentáře. Děkuji vám jsme pod tlakem, budeme pokračovat. Tak, pan Pěrenský, prosím. Děkuji. No. Čas je omezen a proto se pokusím být stručný. Za prvé bych opravdu chtěl vyzvat kolegy z výboru, aby se podívali na toto studii z pohledu kontroly výkonu, která bude příští rok, měli bychom to využít tedy na maximum, tak abychom se pokusili odpovědět na následující otázky. Jak by ty umožňující podmínky měly být modifikovány ve srovnání s podmínkami ex ante? tak, aby to, co se objevilo na straně těch podmínek ex ante, tedy větší zátěž pro ty, kdo to splňují, nebo jisté obtíže se zjišťováním, jak se tyto podmínky mají plnit a to možná povede k nějakým spožděním v absorpci a využívání peněz. To je riziko, které se tu skrývá. To jsou instituce, které podléhají jakési autocenzuře, že vlastně už ani nežádají o úhradu, protože se obávají, že by mohli pak podléhat nějakým sankcím. A potom, jak to bude mít dopad na stávající ex ante podmínky. A jak také bylo zmíněno, tak ono je velice těžké rozhodnout, zda došlo k nějaké implementaci ex ante nebo ne, protože samozřejmě je tady spoustu komplikujících faktorů. Ale z historie a z toho, co víme, je jasné, že jsou tu pozitivní aspekty. A sice rozpohybování reform tak, aby členské státy učinily, co vnímají jako nutnou aktualizaci svých systémů. A tady bych také rád zdůraznil, co bylo řečeno. Zdá se, že je tady dobrá spolupráce mezi členskými státy a komisí. Já doufám, že to nebude jenom v důsledku toho, že se členské státy dávají pozor na to, co komisi říkají, ale já si myslím, že Tohle v zásadě by mohl být konstruktivní vztah. Rád bych se zeptal komise na pár věcí, paní předsedkyně, abych si nenárokoval příliš mnoho času. První věc, jak to bude s těmi dvěma typy podmínek z ex ante, ty obecné a tematické, sedm obecných a dvacet tematických. Kolik z nich spadá do přímé kompetence DG Regio? Kolik z nich jsou opravdu spojené s aktuálním eh, výkonem těch investičních fondů a jak je to spojeno s, kohezivní, s kohezní politikou přímo. Ostatně je zajímavé vědět, kolik z toho břemena připadne na komisi samotnou monitoring a plnění těch sledovat plnění podmínek ex ante, protože to je také výzva pro komisi, aby sledovala těch tisíc akčních plánů navíc. A nakonec, a tady bych také chtěl se zeptat kolegy, který nám to představil, jak je to s poučením, které z toho komise třeba pro sebe vyvodila. Jak předpokládáte, že je využijete v příštím období? A byl bych rád, kdyby komise to mohla komentovat, věc, která také padla, a sice nedostatečná jasnost v těch budoucích nařízeních o soudržnosti to určitě bude představovat problém jak pro členské státy, které se připravují na to, jak je aplikovat. A bylo to zaznamenáno i v celém tomto období. To je věc, která podle mě vyžaduje pozornost. Já se nebudu ptát na závěry, to je tady na obrazovce, takže myslím si, že je to věc, kterou bychom měli mít na zřeteli v plném rozsahu. Děkuji mě fascinovala ta, to, ta sbírka údajů. Jestli jsou správné vyvozené závěry, to nevím, to si nejsem jistá, pochybuji, ale ta schromážděná data jsou důležitá. Ale dám slovo panu Grantovi z generálního ředitelství Regio. Kde je? Pan Grant? Oh, yeah. okay, I'm sorry. Please. Omlouvám se, neviděla jsem vás. Prosím. Pardon, paní Grant poslankynice Milanta Šventovská. Pan Grant nemohl přijít a já ho tady nahrazuji. Ráda bych zdůraznila, že podmínky ex ante byly zavedeny v tomto programovém období poprvé a jak e, zmínila SEPS, tak to byl proces učení se pro všechny. Myslím, že začátek dopadl obecně dobře, pozitivně vnímání řídících orgánů ukazují pozitivní dopad podmínek ex ante i ve vztahu k té administrativní náročnosti. Je jasné, že není jasný důkaz o tom, že by byly nějaké velké negativní dopady na čerpání a využívání peněz. A také bych chtěla reagovat na jeden z vašich závěrů, že podmínky ex ante za cíl na soulad se směrnicí. Cílem těch podmínek bylo zvýšit efektivitu zdrojů to souvisí s předchozím bodem pořadu jednání. Je to orientace na výkon. My si myslíme, že spojení eh, eh, fondů, tedy zdrojů a politik EU je důležité. Je tady tedy to propojení s legislativou. Pak také padla otázka týkající se monitoringu pro příští programové období. Jak jste zmínil, tak jeden z nedostatků stávajícího nařízení je, že komise nemá nástroje, jak monitorovat implementaci akčního plánu. Jak monitorovat, zda je tam propojení mezi všemi strategiemi a to je docela bolestné. A to je výběr projektů. V příštím programovém období jsme požádali členské státy, aby se plnily ty podmínky po celé programové období, ale to neznamená, že budeme častěji monitorovat nebo žádat o zprávy, kde se nacházíme, kde je která strategie, každý dokument. My nemáme kapacitu kontrolovat ty tisíce produktů, které produktují, produkují členské státy v tom programovém období, ale také samozřejmě podporujeme přizpůsobení strategie na patřičné úrovni, tedy regionální nebo národní, na to, jak se mění podmínky. Nebudeme nijak rigidní v této souvislosti, ale chceme zajistit, aby podmínky byly aplikovány. Ty podmínky ex ante by měly být příštím programovém období plněni, plněny. Takže když se změní strategie, tak ty podmínky i nadále musí být plněny. Rozhodně nebudeme zasahovat do toho, jakým způsobem se implementuje ta strategie. ani do toho, jak se ta strategie připravuje, protože to není naše příslušnost, to nám nepřísluší. Kompetence v, naší, v této souvislosti je, zda jsou aplikována kritéria. Tohle jsem chtěla vyjasnit. A také pak tady byla otázka, zda DG Regio má kapacitu na posuzování plnění všech eh, podmínek. Procedu, proces, kterou jsme zavedli, je, že DG Regio zodpovídá za management posuzování plnění, samozřejmě s pomocí sektorálních generálních ředitelství a příslušných generálních ředitelů, protože, jak víte, DG Regio financuje nejrůznější sektory napříč členskými státy, a my nemůžeme si osobovat, že bychom byli odborníky na dopravu nebo odpadové hospodářství. Tedy činíme to ve spolupráci s ostatními generálními ředitelstvími, ale vždycky sledujeme to propojení s naším financováním. Ty podmínky ex ante by měly zajistit, že podmínky pro vyplacení peněz jsou splněny. Tedy když se podíváme na specifická kritéria plnění v tom programovém období, což v tomto období přijal parlament a rada, v příštím období to bude dokonce ještě více propojeno s oblastmi intervence a bude to ještě konkrétnější. To je náš cíl. Nevím, jestli jsem odpověděla na všechny otázky, ale eh, ta studie nám připadá jako taková zajímavá a Směřuje to už k budoucímu programovému období a je zajímavé vidět, které členské státy a které regiony budou mít co dočinění eh, s plněním podmínek ex ante. Některé členské státy mají své akční plány, ale je pravda, že ta plnění nespadají vždycky do kompetence národních ministerstev. Třeba Itálie má spoutu kompetencí na regionální úrovni, někdy ta kompetence je prostě smíšená a to potom vede k tomu, že jsou akční plány velice četné. To vlastně ukazuje různou kompetenci různých úrovní pro přípravy různých eh, strategií. Děkuji vám. Um eh, mohu vás požádat o krátké stanovisko? Ano, souhlasím. My prezentujeme výsledky a závěry, které leží příslušným pracovníkům na srdci. A Návrhy na další období jsou pouze návrhy a potom správní orgány eh, mají obavy, co z toho nakonec bude. Takže jsou tady eh, záležitosti, eh, k eh, té studii, které bychom eh, někde interpretovali. My jsme pouze vycházeli z faktů a musím říci, že my opravdu musíme eh, řešit ty obavy, které vznikají. Ano, tak jsme na konci tohoto bodu jednání. Já vám děkuji za interesantní eh, záležitost a diskusy a nyní bod 21, společná zemědělská politika eh, po roce 2020. Pan Figueiredo dostane slovo za účetní dvůr. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve chci poděkovat tomuto výboru za pozvání Evropského účetního dvora, tak abychom prezentovali tuto uh, zprávu a my jsme rádi, že můžeme o tomto tématu s vámi diskutovat, včetně tohoto konkrétního stanoviska. Za druhé chci říci, že účetní dvůr si dobře uvědomuje, že při že koncipování e, společné zemědělské politiky je velice komplexní úloha. Při zpracovávání Eh, tohoto stanoviska jsme vycházeli z návrhu komise a my se snažíme, aby naše stanovisko bylo konzistentní. Já bych vám chtěl sdělit hlavní myšlenky, našeho stanoviska. Takže chci vám také sdělit něco o plnění. Takže definice SZP eh, by měla být trvalá, ale my se domníváme, že SZP nemá žádné dlouhodobé scénáře my zde nevidíme dlouhodobou vizi, ze které by reforma SZP vycházela. My musíme říci, že tady nejsou hospodářské důkazy, především pro přímé platby. Neříkáme, že by tady nebyly žádné údaje a že bychom neměli žádné ekonomické důkazy, ale musíme říci, že tyto důkazy nejsou dostatečně robustní, tak aby ospravedlnili současnou SZP. Třetí signál, který vysíláme, je to, že environmentální a klimatická ambice bude závislá na výběru členských států a také hodnocení eh, komise. A eh, počítat eh, se 40% příspěvkem ze společné zemědělské politiky se zdá být nerealistické. A čtvrtý signál, který vysíláme, Eh, je to, že spolufinancování eh, nereflektuje přidanou hodnotu EU. A eh, také zastropování je tady sporná záležitost. Toto jsou hlavní signály, které vysíláme v souvislosti se SZP. A z hlediska týká provádění eh, SZP došlo k velkým změnám. My říkáme, že tyto změny jsou zakotveny v těchto čtyřech konceptech. To je subsidiarita, výkon, zjednodušení a odpovědnost. Eh, tady nebudu hovořit o subsidiaritě a zjednodušení, ale vyjádřím se k výkonnosti. K výkon otázku výkonnosti říkáme, že tento návrh neobsahuje prvky efektivního systému výkonnosti. A proč toto říkáme? Říkáme to proto, protože zde chybí určité prvky. Jsou tady eh, jasná a kvantifikované cíle EU, a potom jsou tady také opatření, která by byla navázána na cíle. Ta také chybí. A my se také domníváme, že tady chybí ukazatele. A to z hlediska výkonnosti u Eh, odpovědnosti se domníváme, že návrh eh, sníží eh, odpovědnost. A proč to říkáme? My uznáváme, že komise v budoucnosti také bude certifikovat účty a závěrku, ale my se domníváme, že komise nebude moci prohlásit u mnoha výdajů, zdali platby opravdu šly koncovým příjemcům v souladu s evropskou legislativou. A proč toto říkáme? My vycházíme z finančního nařízení, a my se domníváme, že opravdu by tak také eh, mělo být zpracováno nezávislé stanovisko. A co my tady vidíme? My vidíme, že existují dva, dvě oblasti výdaje. Eh, výdaje mimo rámec strategický plánec SZP a v rámci SZP strategického plánu. 2 procenta uh, mimo rámec SZP s tím nebude žádný velký problém, protože to budou posuzovat nezávislé auditní orgány. Ale 98% výdajů SZP, tady to vidíme tak, že se také bude provádět posuzování výkonnosti, ale eh, hodnocení budou provádět eh, vládní a státní orgány a nebudou toto eh, provádět nezávislé orgány, které by vycházely z legislativy EU a nebudou také posuzovat soulad s finančním nařízením. Právě proto se domníváme, že je tady oslabený systém odpovědnosti protože je třeba také respektovat mezinárodní standardy v oblasti účetnictví, eh, kde se také hovoří o tom, že se musí postupovat nezávisle a analyticky a my se domníváme, že tento systém takto nepostupuje. Takže eh, eh, zásadní eh, postupy se vztahují pouze na strategické plány mimo rámec ZP. Dále závěrem chci říci, že vítáme Eh, z toho, že se eh, SZB přesouvá k modelu založeném na výkonnosti, ale přesto nadále musíme kontrolovat eh, pravidla a předpisy v oblasti právní a také řádných postupů. To je všechno z mé strany a prosím vás o otázky, pokud nějaké budete mít. Děkuji, děkuji vám, pan Spravodaj je pan Celer. Poprosím vás všechny, abyste byli struční. No jo, stručný, když jde o zemědělskou politiku. To je výzva. I když se pokusím vyfiltrovat pár bodů. Stanovisko účetního dvora jsme si vyslechli. Děkuji panu Figueiredovi, jeho kolegům a kolegyním. Vyjádřili se ke současně plánované reformě společné zemědělské politiky EU. Ale přece jenom si myslím, že jsou tady jisté pozitivní prvky, o které se komise snaží touto reformou SZP to rozhodně vychází i z toho, co se stále ozývá jako ozvěna z parlamentu, a sice, aby došlo k většímu zjednodušení pravidel, aby ten systém se opíral spíš o výkon, co se týká spočítání výsledků, ale zároveň zaznamenáváme a to jsme viděli už těch, u těch reformních pokusů u dnešní strategie v rámci SZP. Na těch platbách se až tak moc asi měnit nebude a zjednodušení tady znamená v podstatě neměnit nic na výkonu, spíš na systému vyúčtování. Přístup komise aby víc na sebe vzaly členské státy, to si myslím, že plyne z toho. No a teď je otázka, jak se k tomu členské státy postaví, protože co jsme zažili při zavádění takzvaného greeningu, tak eh, to nebylo úplně jednoznačně úspěšné a opakovaně to bylo cílem stanovisek v rámci absolutoria komisi, že vlastně ty cíle, kterých se mělo dosáhnout, dosaženy nebyly. Proto tedy zůstává otázka zda a, za A, zda celý systém podpory zemědělství ze strany evropského rozpočtu vůbec odpovídá dnešní době. Vidíme, že zemědělství produkuje ekonomické statky a tím pádem podstatě by mělo být konfrontováno s kritérii tržní ekonomiky. B otázka, zda platby jsou v souladu s myšlenkou subsidiarity a zda opravdu podporují tam, kde podpora je na místě, když na druhé straně máme stále větší industrializaci zemědělství a máme tedy otázku, že ten příjem je jenom nedostatečně poměřován, zda je to malý zemědělský podnik, který dostává několik máro tisíc eur navíc jako dotaci, pak máme gigantické agrární holdingy a všechny agrární holdingy a všecko se, všem se měří jedním metrem a těžko se to dá porovnávat. Proto tedy otázka, jaké cíle v rámci SZP si definujeme. Zda jsou v souladu s dalšími cíly, třeba s ekologickými cíly nebo cíly ochrany klimatu, jak se realizují tyto cíle, co se týká třeba diverzity, zda členské státy všechno toto splňují a jak toho všeho dosáhnout v rámci strategických plánů, kdy členské státy by měly nést větší míru odpovědnosti. To jsou otázky, které teď jsou v prostoru a já doufám, že komise nám tady na to může odpovědět uspokojivým způsobem, tak abychom více zohledňovali výkon, který zemědělství odvádí, tak aby byla viditelná ta evropská přidaná hodnota, aby to odpovídalo novému strategickému přístupu a abychom my přesto měli řádnou realizaci plateb. ten takzvaný capping, tedy zastropování plateb, které by mělo nastat u těch velkých podniků, to se myslím, že je správný přístup, ale od kolegů už slyším, že je to zase ta jediná věc, která někoho zajímá, která by se měla ještě, tak říkají, zvrátit, ale doufám, že komise bude dostatečně odolná aby alespoň tohle zachránila. Děkuji. Taky bych se zeptala, ty underlying transactions, to, co ukázal účetní dvůře, ty underlying transaction, to je na úrovni EU mezi, člensk- mezi EU a členskými státy. Je to tak a jaké formy to má? A potom, co, jak je to s tou regularity a legality, tedy správností a právností plateb. To, co nám teď říká účetní dvůr, je samozřejmě zrušení jakého jakkoliv vhledu do toho, co se na úrovni národních států děje. To je naprosto zásadní a kdyby to tak mělo být, tak by to mělo mít své dopady. Teď ještě pan kolega Sarvama, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za jeho stanovisko. Chtěl bych trochu říct k návrhu komise jenom proto, abyste, abychom tomu mohli rozumět, abyste rozuměli mým kritickým poznámkám, které budu formulovat. Zaprvé mám intenzivní pocit, že klíčovou věcí je najít zase rovnováhu. Rovnováhu mezi omezením břemene na úrovni zemědělců a abychom měli efektivní finanční kontrolu, tak aby veřejné fondy nebyly zneužívány. De facto je nutné mít na paměti, že v roce 2015 Evropský parlament schválil zprávu z vlastní iniciativy na ochranu finančních zájmů EU směrem k výkonové kontrole dotací v SZP. Tady jsme žádali o větší komplexnost v oblasti SZP. Já jsem byl zpravodaj, přišlo to, prošlo to většinou asi 570 hlasů na plénu, možná i 600. Zdá se, že některé z klíčových bodů tohoto výboru opravdu komise vzala na vědomí v tom svém návrhu jako systém jednotného auditu, to bylo vynecháno ve vaší prezentaci a myslím si, že by se to mělo zdůraznit v tom stanovisku. Zdá se tedy, že přístup komise streamlinovat CZP vede k tomu, aby byly posíleny členské státy v kontrolních schématech tak, aby došlo k řádnému přesunu těch rolí a musíme chápat, že se jedná o přesun rolí v celém návrhu o SZP. Jde o tu souhru mezi farmáři, členskými státy a komisí. To je základ budoucího fungování SZP a jde o to, aby se to více orientovalo na výkon. Ale úřady mají mít možnost rozhodnout o opatřeních, která budou nejvhodnější pro jejich regiony nebo členské státy. Chceme li dosáhnout nějakého výsledku, tak si myslím, že tohle je cesta, jak dosáhnout optimálnímu výsledku. A když budeme mít méně podrobné nařízení, tak to neznamená méně kontrol. Jde o ty národní plány SZP. Komise by měla dbát na to, aby ty peníze byly vydávány v souladu s cíly a záměry. Jde tedy o to, jak se bude definovat onen výkon, performance. Jinak budeme mít nekonečné podrobnosti na úrovni EU, které se budou kontrolovat a nikdo tomu nebude rozumět. V návrhu komise se zdá, že tady zůstává stále solidní zajištění pro ty každoroční platby. Rozdíl je jenom v tom, že hlavní pozornost se bude soustředit na výsledek, ne na to, zda je něco v souladu s nějakými detaily, ale tady v kontrastu s návrhem komise se zdá, že Evropský účetní dvůr teď vítá zavedení nových požadavků, které se budou kontrolovat a auditovat ale nehodlají pustit nic z těch bývalých. A to rozhodně není to, co jsme v té zprávě v roce 2015 zamýšleli. Je jedna jediná věc, jak věci dělat a to je dělat je jinak. To znamená, když bychom... Eh, eh, omlouvám se, omlouvám se, ještě jednu větu mám. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji účetnímu dvoru. Děkuji, pane před, paní předsedkyně, pane Figurejdo, vážení kolegové. Často se kritizuje komise, ať už po právu nebo nikoli v popravu, že jsou nedostatky v CZP, co se týká ochrany klimatu a ekologických záležitostí. Také jsou tady otázky spravedlnosti Krom toho je tady další ožehavá věc a to je komplexnost a administrativní zátěž plynoucí se SZP. To účetní dvůr zmínil ve těch zprávách a komise tomu bedlivě naslouchala. Reformní návrhy komise jsou mysleny velmi vážně. Jde o to, abychom se více soustředili na otázky ochrany životního prostředí. Jde o to, abychom zastropovali platby, abychom byli někdy i restriktivní. Proto také chceme opustit ta stále podrobnější pravidla. Proto návrh zdůrazňuje cíle a dosahování těchto cílů. Jak jsme slyšeli, je tady celá řada důležitých aspektů a to je všechno zcela legitimní a reflektuje to roli účetního dvora. My jsme si to stanovisko podrobně přečetli, ale litujeme toho, že v podstatě to stanovisko nechápe tu celkovou, celkovou ambici toho dokumentu. Rád bych stručně komentoval tři hlavní věci životní prostředí, klimat a nové modely přímé platby a posouzení se týká podrobných výsledků zdrojů a zůstává to nadále klíčovým prvkem tak, abychom zaručili potravinovou bezpečnost, abychom zaručili vitalitu venkovského prostoru. Co se týká zastropování a redistribuce, redistribuce tak jde o to, aby ta přímá podpora byla rozdělena rovnoměrněji. Máme tady stále ambice v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu. Ambice, o kterých se říká, že nejsou dostatečně ambiciozní a my s tím nesouhlasíme. Jde o to, že se to nemůže poměřovat efektivitou greeningu. Nová zelená architektura jde ruku v ruce s platbami pro všechny příjemce nebudeme mít žádné dalekosáhlé výjimky, jako byly v tom greeningu. Jde o závazky v druhém pilíře, jde tady o 30 které musí být investovány ve prospěch životního prostředí a ochrany klimatu. Zatím to nebylo mm, úplně respektováno v některých oblastech, které byly znevýhodněné návrh vyžaduje od členských států a jejich eh, orgánů pro ochranu životní prostředí, aby připravili plány pro implementaci SZP. Dovolte, abych se dostal k novému modelu, který podle nás je propojen s dostatnou částí, podstatnou částí našeho návrhu. Dvůr hovořil o orientaci těchto zpráv a také jsme se podívali na to, jak se dosahuje cílů a na dopady naší politiky. Záleží na tom, jak členské státy definují své cíle, jak to zabudují do toho procesu. Chceme mít systém SZP jako doposud, to chceme to spojit s každoročním monitoringem tak, abychom mohli každoročně reagovat na případnou změnu situace. Přístup k tomu, jak jsou plněny cíle EU téměř technicistním způsobem, to podle nás není realistická alternativa, ale o tom jsme hovořili už v minulosti. Co se týká stanoviska, tak jsme trochu zaraženi tím, že účetní dvůr řekl, že některá pravidla nejsou dost jasná, protože ten návrh obsahuje jasná pravidla. Právní architektura je v tom návrhu jasně formulována. Jde o to, že unijní právo by mělo navést členské státy k tomu, aby stanovili právní rámec, který se pak bude aplikovat na ty příjemce. Jde o článek 35 a 53 horizontálního nařízení. Totež se týká certifikačních orgánů a hlavně kontroly eh, funkce na straně členských států. To jde také o to, aby byly respektovány základní postoje EU na úrovni členských států. To je ona právní kontrola, která se týká těch pojmů legality a regularity. Nakonec, když budeme trvat na tom, že individuální příjemci musí být v souladu s těmi síly EU. Nemůžeme mít dvojvrstevný systém, budeme mít tedy pravidla na úrovni příjemců. Tedy to možná povede k velkému, velkému zatížení, ale fakt, že tohle povede k dalšímu zatížení všech zúčastněných, tak to komise navrhla systém, který se bude soustředit na výkon, tak aby ustoupila o krok zpět z toho souladu. Vždycky jsme se snažili řídit doporučením, doporučeními účetního dvora a chtěli jsme, aby pravidla byla vždycky v souladu. Nic není dokonalé. To je samozřejmě model, který platí pro všechno i pro reformu SZP. Avšak litujeme, že eh, to stanovisko se zdá být docela ortodoxní, co se týká reformy SZP. My si myslíme, že nový přístup by možná mohl vést k, lepší, vést k lepším výsledkům. Děkuji. Ich habe jetzt die Antwort auf ano, já jsem si nevšimla, že jste zodpověděl mé dvě otázky, nějak mi to uniklo. První otázka týka, se týkala aplikace evropských pravidel. Model plnění je navržen tak, že eh, Evro, členské státy budou potom stanovovat rámec pro individuální příjemce. A co my v budoucnosti uděláme, to bude také úkol certifikačních orgánů. Budeme tedy prověřovat, zdali správní orgány v EU, koordinační orgány a tak dále dobře pracují a za druhé zdali členské státy obecně plní evropské předpisy i když bychom dospěli k tomu, že určité požadavky dobře plněny nejsou. A já jsem se chtěla zeptat, co je underlying transaction. Článek 35 specifikuje, že způsobilost evropského financování by se týkala výdajů, které členské státy deklarují Evropské komise. To znamená, že legalita a řádnost jestliže legislativa takto rozhodne, takže toto bude měřeno ve vztahu mezi evropským rozpočtem a členským státem. Das heißt, um, da wird dann... To znamená, že potom se bude kontrolovat, že při převodu peněz, dejme tomu dvou miliard, do členského státu jste neudělali nějakou chybu. My tedy potom nebudeme vědět, co se děje na místě, tedy u příjemce, takže nebudeme vědět lautr nic. To je ten plán? Ne, to určitě není ten. plán. Asi nemám dost času na to, abych to podrobně vysvětlil. Tak prosím, máte možnost. Jak už jsem řekl, to, co bude kontrolováno, příslušným kontrolním orgánem, což je v první řadě certifikační orgán, ale také komise, je v první řadě to, zda členský stát má funkční systém řídících orgánů, má platící agenturu, která funguje dobře, zda existuje certifikační orgán a funguje dobře a podobně. A to je první důležitá záruka řádné o naplnění pravidel Evropské unie. To by také platilo pro systém AJAX, což je dokonalý nástroj, pokud jde o platby na plochu. Jeden z hlavních aspektů návrhu reformy je, že Evropská unie by do značné míry přestala vytvářet pravidla. Bylo by mnohem méně pravidel Evropské unie, které v minulosti a v současnosti jsou důvodem pro stížnosti na administrativní zátěž a složitost. Hovoříme o tom, jak délka plotu nebo šířka nárazníkového pásma. To jsou věci minulosti. Bylo by méně obecných pravidel EU, kde by členské státy koncipovaly své zásahy a to ve světle cílů, které byly stanoveny v nařízeních Evropské unie. A také vytvořením příslušných cílů, abychom komisi a certifikačním orgánům umožnili, zda kvantifikované cíle byly splněny. A v této souvislosti bychom také ověřovali, zda členské státy jsou v souladu s pravidly EU, která byla stanovena a takový systém nutně nepovede ke kontrole a na individuální bázi ze strany komise, kde by se ověřoval národní právní rámec, který by byl prověřován v každém případě a který by vycházel z vnitrostátního práva. Tedy v takovém systému, který se opírá o výkonnost, to nemůže být jiné. Měli bychom tedy Měli bychom tu vrstvu, která je závislá na výkonnosti a z té by vycházel i reporting o výkonech a vedle toho plnohodnotnou vrstvu, která by vycházela ze souladu s příslušnými normami. A mohu vás také ujistit, že zákonodárce a zejména rada by a členské státy by nikdy nevolili takový systém, takže volba systému, který se opírá o výkonnost a umožňuje vlastně opustit do jisté míry tu část eh, souladu s předpisy a zajistí tak, že vlastně to, co bylo financováno Evropskou unii, je vlastně také doplněno dodržováním pravidel Evropské unie v oblasti příslušné politiky. Takže to je teorie, kterou jsem zprávě pochopila protože to je konec agrárních, tedy zemědělských fondů, které takto musí určitě ukončit svou činnost. Přije si účetní dvůr ještě také slovo? Děkuji, děkuji mnohokrát paní předsedkyně za komentáře, které zazněly. Chtěl bych zdůraznit připomínku pana Zelera o naší zprávě o greeningu a ty otázky, které jsme přednesli, co se týče greeningu. Chceme zdůraznit otázky pana Sarvame, konkrétně otázku související s lepší koncepcí cílů a také bych chtěl poděkovat paní Gresle za otázky, které položila, protože to jsou správné otázky. A chtěl bych také přivítat vyjádření pana Meglera jeho záměru zlepšit eh, systém. Nicméně chtěl bych eh, se vyjádřit eh, k základní otázce co se týče kompetencí vašeho výboru, a to souvisí se systémem odpovědnosti. Pan Salvama řekl a vyzval vlastně dnes a, a do minulosti volá po rovnováze mezi výkony a kontrolou pravidel. A já bych chtěl říct si zcela jasně, že Evropský účetní dvůr si nepřeje podrobná pravidla. My nemáme obavu, že pokud podrobná pravidla eh, budou či nebudou dodržována konečními příjemci, ale Evropský účetní dvůr je znepo, by byl znepokojen, kdyby pravidla schválená zákonodárcem, tedy Evropským parlamentem nebo radou, budou dodržena v členských státech Protože pokud nemáme kontrolu těchto pravidel, která zde schvalujete, tak položím otázku, k čemu jsou taková pravidla? Mají být vůbec dodržována? A jak můžeme mít jistotu, že jsou dodržována, pokud se nekontrolují? A obecná hlavní pravidla, která zde v parlamentu schvalujete. Otázka je, v tomto nařízení máme jistotu, že je dostatek prvků, která zajistí kontrolu dosažených výsledků. A myslím, že máme dostatek prvků, abychom viděli, zda vládní systémy jsou dobře koncipovány a fungují. Ale skutečně nevíme na úrovni konečných příjemců, zda obecná pravidla, která schválíte zde v parlamentu, jsou dodržována. Nepožaduji, aby komise tam jezdila a provedla kontrolu. Nepožaduji také, aby Evropský účetní dvor tam prováděl kontroly sám. To je samozřejmě zátěž, taková kontrola. Ale myslím, že potřebujeme, aby nezávislý auditní orgán na úrovni členských států mohl prohlásit, že platby konečným příjemcům dodržují pravidla schválena zde v tomto parlamentu. To je naše otázka. A pravidla, která jsou zařazena do společných zemědělských plánů na úrovni členských států, pokud tato pravidla, která vyplývají z vašeho nařízení, a otázka, zda tedy jsou tato pravda dodržována. Myslím, že není tak těžké takový mechanismus do toho zavést. Samozřejmě s určitými dopady. Ale nežádáme o dvojí kontrolu nebo o větší zátěž, pokud je o administrativní zátěž. My jenom žádáme, aby někdo v celém systému, aby tam byla jedna instituce, ne několik institucí, aby jedna instituce ověřovala řádnost a zákonnost toho, co bylo schváleno podle pravidel v Evropském parlamentu a v Radě. A nemám obavu o pravidla, která jsou schválena na úrovni členských států. A jsem znepokojen, že komise a také Evropský účetní dvůr mohou vydávat stanoviska k takovému charakteru řádnosti a zákonnosti. Nevím, zase jsem to řekl úplně jasně. Děkuji. Děkuji a ještě na závěr zpravodaj. No, ano, to zůstane věčným problémem e, tady se hovoří o tom, zdali máme na všech úrovních dostatek úrovně a e, že schválené předpisy budou také slovo po slovu plněny a realizovány. Co mě někdy vadí v tomto parlamentu je to, že u některých záležitostí má, na některých úrovních máme potom přijme příjemce, kteří víceméně spolu rozhodují o pravidlech. A tak to také tak vypadá. Komise teďka řekla, že dáme důvěru členským státům, které které se podílejí také na rozhodování a to je výsledek toho všeho. A já jsem zvědav, co kolegové ve vedoucím výboru z toho udělají. Takže nyní jsme, dostal, jsme se dostali na konec tohoto bodu jednání, takže Olaf bude mít hodně práce, protože to bude opravdu nový zdroj podvodů a uvidíme, kde těchto podvodů bude nejvíc. To bude opravdu pokladnice podvodů na Slovensku, v České republice, v Maďarsku. A tím pádem jsme se dostali na konec veřejného jednání. Před sebou máme ještě neveřejné jednání. Srdečně vám děkuji za toto objasňování